Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de... Dobrý den, vážení kolegové. Zahájíme dnešní zasedání. Sekretariát mi právě teď vyhledá pořad jednání, abych ho měl před sebou. ¿eh? El primer punto del orden del día hace První mm, bodem na pořadu jednání eh, je eh, bod, který se týká společného systému DPH a pan Kasaky je zpravodajem a dávám mu tedy hned slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a dobrý den vám všem. Eh, vznikla část, která byla doplněna eh, do směrnice o DPH a ta plně nedokázala přispět k zjednodušení a harmonizaci pravidel pro DPH eh, faktory. A proto řada variant, které se eh, pak v jednotlivých členských státech použili, vedly k různým pravidlem. Důležité je tedy, aby byly pravidla pro elektronickou fakturaci e-invoicing. Proto je nesmírně důležité nejprve zjednodušit právní úpravy a administrativní postupy eh, pro orgány EU, ale také soukromé obchodní společnosti. Dále je snaha odstranit eh, bariéry eh, proti vzniku elektronických faktur a dále stanovit takové povinnosti pro podnikatele, které sníží administrativní zátěž a nakonec mm, podporovat podnikatele, aby se ujali právě této eh, nákladově efektivní elektronické faktury. Komise ale bohu, eh, komise stanoví eh, taková pravidla, která omezují možnost volby pro členské státy a tím, že omezují také e, pravidla pro e, e, elektronické faktury, tak pro faktury papírové. Proto je důležité zavést využívání zjednodušené faktury, zvláště na menší částky, ty jsou zvlášť důležité pro malé a střední podniky. Toto dá členským státům také možnost takzvaného hotovostního účetnictví pro malé a střední podniky. K tomuto návrhu komise předpokládá vyšší použití elektronických faktur v tom, že bude možné tyto faktury snadněji ukládat. Zároveň eh, se vytvářejí přísnější pravidla eh, také eh, o možnosti odpočtu DPH a také o zjednodušených postupech pro nitrokomunitární plnění. Zároveň vznik daňové povinnosti pro plnění uvnitř společenství se také mění datum vzniku datum plnění a datum vzniku daňové povinnosti. Faktura pak musí být vystavena 15. den po datu vzniku daňové povinnosti. Tato faktura bude i nadále základním dokumentem eh, kládajícím vnitrokomunitární plnění a v tomto smyslu se právě toto bude eh, uvádět jako vnitrokomunitární plnění. Zároveň bude nutné pro odpočet DPH držet fakturu a eh, v tomto smyslu bude důležité, eh, aby byla vystavena faktura a aby také odběratel měl takovou fakturu, aby měl právo na odpočet zatím není zcela jasné, jak aplikovat pravidla pro fakturaci z hlediska elektronické faktury osoba povinná k dani, která dodává e, osobě v jiném členském státě, musí splňovat podmínky e, v tomto druhém členské státě e, a platí tedy pravidla státu, kde má daná společnost sídlo. Existuje tedy soubor harmonizovaných pravidel pro podnikání takzvané business to business, tak aby existovala právní jistota, že faktura platí po celém EU. Vzniká podle návrhu tedy dvoustupňový systém e, fakturace, tedy plnoprávná faktura z DPH, která obsahuje veškeré náležitosti pro plnění mezi podniky, kde je pravděpodobnost, že odběratel bude e, používat právo na odpočet. Za druhé, existuje také pravidlo nebo požadavek pro zjednodušenou fakturu. Podle článku 226 směrnice o DPH jsou následující požadavky. Za prvé má dodavatel stanovit identifikační číslo DPH. A dále stanoví se tam také datum vzniku daňové povinnosti s tím, že odběratel pak ví, v jaké době může využívat svá práva na odpočet. Třetí e, změna se týká přenesení daňové povinnosti, takzvaná reverse charge, s tím, že částka DPH eh, je placena na eh, plnění, které je dodáno v jiném členském státě. A dále eh, je potřeba uvést také částku DPH splatnou eh, v měně toho státu, eh, v němž proběhlo plnění. A tedy toto používá také Evropská centrální banka aby, která stanovuje, aby se standardní faktury eh, dali na roveň, tedy s faktorami klasickými. Což umožní výměnu eh, faktur mezi členskými státy. V tomto smyslu mám globálně pozitivní hodnocení tohoto návrhu, ale chtěl bych poukázat na několik věcí například datum vzniku daňového povinnosti, abychom snížili nejistotu o tom, kdy dochází ke vzniku daňové povinnosti, eh, se eh, navrhuje eh, stanovit datum účinného plnění jakožto datum vzniku daňové povinnosti. Ehm, v tomto smyslu jsou ale obavy, že při přeshraničním plnění může vzniknout problém. Toto vedlo k rozdílnostem z hlediska mezi dodávajícím a tedy členským státem odběratele a dodavatele. Ehm, další možností je napojit vznik danové povinnosti na moment, kdy je faktura vystavena nebo kdy má být vystavena podle požadavku ehm, držet platnou fakturu, aby bylo možné uplatnit právo na odpočet. Otázka zní, zda toto nemůže vytvořit problémy pro ty společnosti, které obdrží služby nebo zboží eh, z, ze států mimo EU. Vznikají tedy podobné otázky eh, z hlediska například vystavování faktur o DPH nebo eh, faktur u boží osvobozeného od DPH. Eh, zda by tito podnikatele nemuseli zavádět nákladné změny k tomu, aby mohli vystavovat takové faktory. Pak je otázkou, zda je možné používat směný kurz Evropské centrální banky v daného dne, pokud plnění probíhá v jiném státě, než v tom, v kterém je daň splatná. Co se týče požadavku použít eh, registrační číslo DPH pro vnitrostátní plnění, toto představuje také další zátěž. V této chvíli podstatná část členských států pro vnitrostátní plnění nepožaduje eh, identifikační číslo pro DPH. Dále je důležité si uvědomit, že dobré fungování eh, je založeno také na dobrém fungování informačních technologií. V tomto smyslu je potřeba nabídnout dostatečnou podporu, ať už pomocí programu Fiscalis nebo jinou možností. Eh, zdrojů. Proto vítám návrh komise jakožto pozitivní krok, který nabízí eh, jasnost a právní jistotu, ať už pro osoby povinné k dani, tak i pro daňovou zprávu. A zároveň je to cesta, jak se Eh, vyhnout daňovým únikům. Eh, těším se na vyjádření stínových zpravodajů, už jsem s nimi o tom jednal, jednal jsem o tom s kolegy v tomto výboru a proto se velmi těším na diskusi o těchto úvodních návrzích eh, a samozřejmě také se těším po té, co vznikne můj první návrh zprávy pro vaše zvážení. Děkuji. Ještě jedna poslední věc. Chtěl bych připomenout kolegům, že moje prezentace eh, proběhne 11. ledna eh, a pozměňovací návrhy mají být dodány do 19. ledna. información que debía haber dado yo, pero me ha liberado de esa obligación. To je informace, kterou jsem měl poskytnout já původně, ale děkuji, že jste nás na to upozornil. A nyní začínáme stínový zpravodavé Pantala. Uh, you, děkuji za slovo. Vážený pane zpravodaji, milí kolegové, kolegyně, všichni jsme si vědomí důležitosti malých a středně velkých podniků a jejich důležitosti v oblasti ekonomického růstu. To znamená, že obchodní prostředí by mělo být vytvořeno takovým způsobem, abychom jsme měli více myšlenek, inovací, nových podniků. Protože malé a středně velké podniky většinou, bohužel, eh, hovoří vždycky o administrativních překážkách, které zpomalují jejich růst. Hovoří o tom jakožto o jedné z nejdůležitějších překážek. Komise navrhuje společný systém v této oblasti DPH, pokud jde o pravidla, v oblasti fakturace a já si myslím, že to můžeme přivítat. I když se nám zdá, že jde o, může se nám zdá, že jde spíše o technické záležitosti, nezáležitosti technického charakteru, myslím si, že pozměňovací návrhy, které vidíme, nebo vůbec tyto úpravy by měly být, měly být velice důležitý dopad. Hovoříme zde o nových technologiích, o elektronické fakturaci, to znamená snižování byrokracie, administrativy, snižování této zátěže na podniky. To si myslím, že poskytne malým a středně velkým podnikům a jiným podnikům možnost snižovat náklady a být konkurenceschopnější. Pokud jde o využívání elektronických faktur a snižování bariér v této oblasti, především pro DPH, tím, že odstraníme rozdíly mezi fakturacemi, které jsou zasílány elektronicky a těmi, které se posílají v papírové formě. To si myslím, že by mohlo daňovém, daňovým orgánům umožnit fungovat účinněji, když budou bojovat proti podvodům v této oblasti a zároveň to může pomoci zkrátit jejich nebo snížit jejich náklady, operační náklady. I když obecně řečeno souhlasíme s těmito návrhy, máme zde určité otázky, například ukládání fakturace nebo určité částky mm, jejich prahové hodnoty nebo zjednodušené faktory. Tomu se ještě budeme věnovat. Jakožto stínový zpravodaj se těším na odpověď na tyto otázky a jiné podobné otázky tohoto charakteru. Děkuji za pozornost. Děkujeme, pane Talo. Děkujeme, pane Talere. A ještě než dáme slovo komisi, ptám se, Zda by se chtěl někdo přihlásit o slovo? Není-li tomu tak, poprosil bych komisi. Máte slovo. Thank you very much indeed. I would like to thank... Děkuji za slovo a rád bych poděkoval panu Kazovi jakožto jistí novým zpravodajům za jejich podporu, za jejich obecnou, opravdu podporu, jak jsem to, pokud jsem to správně pochopil, pokud jde o naši iniciativu v oblasti v té um, daně z přidané hodnoty, fakturace, pravidel fakturace a tak dále. Rád bych řekl, zdůraznil to, že je to naše iniciativa, která se snaží o snižování zátěže v této oblasti, podporu malých a středně velkých podniků a snažíme se samozřejmě o co možná největší využívání elektronické fakturace a zároveň pomáhat členským státům, aby bojovali proti podvodům v oblasti DPH. Toto všechno je součástí rozsáhlejší strategie celé naší politiky, komise na tomto poli. Myslím si, že stojí za to, abych se zmínil i o elektronické fakturaci a o tom, že je podporována na vysoké úrovni, například skupina na vysoké úrovni, která se zabývá redukováním administrativní zátěže, která hm, byla vytvořena na základě žádosti pana Barosa, vede ji pan Stoiber. Je to elekt, dále to je skupina expertů o elektronické fakturaci, kterou jsme vytvořili na komisi a zároveň to podpořila i business komunita, podnikatelská komunita, čili jde o opravdu komplexní zprávu, je zde mnoho návrhů technické povahy, ta část, která se zabývá elektronické, no, elektronickou fakturací, ta samozřejmě se, m, mm, obsahuje mnoho politických prvků a já jsem nesmírně vděčný za podporu, kterou jsem si vyslechl dneska ze strany zpravodaje. Je několik poznámek, které se dotýkaly technických záležitostí, to znamená, jednak je to zdanitelná událost, dále jsou to směrné kurzy Evropské centrální banky, povinné uvádění identifikačního čísla DPH, odběratele, dále období úschovy. Já doufám, že se těmto záležitostem bude moci v budoucnu ještě věnovat, to znamená všem technickým otázkám. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za toto vystoupení a poprosíme pana Kasu. Děkuji, já samozřejmě děkuji. Rád bych poděkoval stínovému zpravodaji, rád bych poděkoval za vystoupení komise. Domnívám se, že Hlavním návrhem nebo hlavním cílem návrhu Evropské komise je pomoci našim malým a středně velkým podnikům zredukovat náklady, dále zefektivnit fungování malých a středně velkých podniků a zároveň samozřejmě bojovat proti daňovým únikům. V této oblasti, jak víme, ty mm, opravdu představují obrovské částky, miliony eur. Čili máme na stole návrh, který by měl pomoci našim podnikům, ať už jsou to malé, středně velké nebo jiné podniky. Ovšem, neznamená to, neznamená to to, že bychom chtěli přinášet nějaká další, nějakou další zátěž, ať už administrativní nebo finanční, na tyto podniky, jenom proto, aby podniky plnily povinnosti vyplývající z tohoto návrhu Evropské komise. To znamená, že se budeme muset zabývat tím, jak od dnešního dne až do plenárního zasedání, jak by se nám povedlo, aby se nám povedlo nalézt určitou rovnováhu mezi návrhem komise na jedné straně a zároveň tím, co si přeje Evropský parlament. Samozřejmě, že v konečném důsledku naší povinností je především uspokojit požadavky, které přichází z podnikatelské sféry. V lednu budu mít připraven už první návrh a samozřejmě, že se těším a spolehám na spolupráci s vámi se všemi, tak abychom dokončili úspěšně celý tento návrh zprávy. Děkujeme, pane zpravodaji. O časovém harmonogramu již jsme se zmínili, to znamená časový harmonogram pro dokončení práce v této oblasti. Ještě jednou připomínám lhůtu pro pozměňovací návrhy. Promiňte, podíval jsem se do jiného seznamu, říká pan předseda. Takže Pane Kaso, pamatujete si prosím ten harmonogram? My totiž nemůžeme, nejsme, ne, nějak nevidíme datum, jak to zde vypadá. Ano, čili 11. 11. to bude prezentace a 19. první pozměňovací návrhy. A 21, 23. ledna o nich budeme hovořit o těch návrzích a hlasování poté 17. 3 v našem výboru a v dubnu na plenárce by to mělo proběhnout. Děkujeme ještě jednou, pane Kaso, děkujeme i za tuto pomoc. Opravdu najednou jsem ztratil své sled svých poznámek, takže se omlouvám a děkuji za tuto pomoc. A dostáváme se k dalšímu bodu, to znamená dopady celosvětové finanční a hospodářské krize, především na rozvojové země a rozvojovou spolupráci a pan Klüte je naším zpravodajem. Ja, zunächst noch mal einen schönen guten Morgen. Děkuji. Nejprve přeji všem pěkné ráno. My jsme v podstatě jenom komentátoři k samotné zprávě. Zpráva je v odpovědnosti výboru pro rozvoj a naším úkolem je k tomu poskytnout pouze stručné stanovisko ke zprávě výboru pro rozvoj. Ta zpráva zatím ještě není k dispozici. Výbor eh, pro rozvoj kvůli tomu, že Hospodářská krize má samozřejmě dopady na rozvojové země, eh, má na pořadu jednání tuto zprávu. I v rozvíjejících se zemích eh, mají různé problémy se zaměstnaností a celá řada pracovních migrantů, kteří pracují v průmyslových zemích a vlastně pravidelně převádí peníze do svých eh, zemí původu a tím vlastně poskytují takovou soukromou rozvojovou pomoc. A i v této oblasti teď dochází k velkým výpadkům, ke snižování těchto převodů, takže to má opravdu velký vliv na rozvojové země. A to je také jeden z důvodů, proč výbor pro rozvoj se rozhodl vypracovat tuto zprávu. Já jsem tady k tomu sepsal pouze jednu stránku. Nechci to tady všechno podrobně rozebírat, pouze bych zmínil, podle kterých kritérií jsem postupoval, podle jakých aspektů jsem eh, ten návrh naformuloval. Myslím si, že bychom se bez pochyby shodli na tom, že rozvojové země nenesou hlavní zodpovědnost za krizi a jsou spíše oběťmi této krize. A proto si myslím, že až se budeme zamýšlet nad tím, jak Evropská unie má zacházet s rozvojovými zeměmi, že je tady princip toho, kdo způsobí určitý problém a podle tohoto principu musíme také utvářet naše opatření. To znamená, jinak řečeno, Evropská unie, alespoň podle mého názoru, je v podstatě zavázána k mezinárodní solidaritě vůči těm zemím, které nevlastní vinou se dostaly do situace, se kterou si nyní musí poradit. Cílem eh, těch postupů Evropské unie by měly vypadat tak, že vlastně jsou tady určité země rozvojové, které učinily určitý pokrok ve svém hospodářském vývoji a Evropská unie by měla zaměřovat svoje aktivity tak, aby se stabilizoval ten rozvoj tam, kde byl nastolen, tak aby nedošlo k žádnému ústupu rozvojem. To je jeden cíl. A druhý cíl by spočíval v tom, aby ty země, které jsou méně rozvinuté nebo nejméně rozvinuté, tak ty by opravdu těmi opatřeními Evropské unie měly být natolik stabilizovány a podpořeny, aby nespadly do ještě hlubší krize, do ještě horší chudoby. Já si myslím, že to jsou hlavní pokyny v podstatě, nebo hlavní věci, kterých by se Evropská unie měla držet ve svých jednáních. Potom ještě pátá věc. V pondělí jsme měli eh, diskuzi s eh, koordinátory, s Filipem eh, Majštatem, pře, pře, prezidentem EIB, a tam jsem hovořil o tom pátém bodu a pan Majštát se k tomu vyjádřil, k tomu bodu číslo 5. A já jsem tam naformuloval to, že Evropská investiční banka vlastně nemá eh, využívat žádné daňové oázy, pokud jde o tuto podporu. A pan Majštát se k tomu vyjádřil a zdůraznil, že Evropská investiční banka v podstatě e, je v souladu s těmi požadavky, které jsou tady naformulovány a k tomu tam byl nějaký návrh, který bychom do toho měli zapracovat. A pan Filip Majštat výslovně uvítal, že jsme do té formulace v tomto návrhu dali e, také e, kritéria IMO. Je tam také otázka reform v rozvojových zemích, které využívají podporu Evropské unie a já jsem to tam schválně vložil do toho textu. Je tady centrální program, který začal před deseti lety a jde o e, důstojnou práci, o důstojné podmínky a já si myslím, že tento program při poskytování finančních prostředků, které vlastně jsou navázány na eh, kritéria na trhu, tak to je něco, co by mělo být dodrženo a pan Filip Maš to všechno podpořil, podpo, podpořil, takže to bych jsem tady chtěl zmínit a jinak si myslím, že to zatím stačí. Děkuji. Děkujeme. A další řečník. Děkuji. Chtěl bych upozornit na to, že sdělení komise z 8. dubna 2009 bylo tedy vydáno v tento den, to znamená po prvním balíčku opatření pro zvládnutí světové krize. Takže to je taková první připomínka. A rozvojové země ty samozřejmě krizi vůbec nespůsobily a samozřejmě ji velice trpí. Ovšem nejdůležitější je překonat krizi na finančních trzích a to by mělo být ve stanovisku ehm, výboru ehm, ještě vedle té zprávy pana kolegy Kluteho. To by byla první věc. Potom druhá věc. Donívám se, že eh, v tomto návrhu Evropské komise, který je velice rozsáhlý, máme celou řadu nejrůznějších podnětů, ale nástroje, které komise navrhla, jsou v podstatě velice skromné. Jsou tam uvedeny sice všechny věci, ale ta opatření se v zásadě omezují na to, že už existující prostředky budou poskytnuty dříve, anebo že ty existující programy budou ještě eh, finančně více podpořeny. Takže to není žádná politika změny, ale vlastně se jenom utvrzuje to, co zatím platilo. Dále musíme kriticky zhodnotit to, že je to tady zaměřeno na rozpočtovou pomoc. My všichni víme, že v této souvislosti musíme řešit korupci i v rozvojových zemích jsou rámcové podmínky eh, nebo musí se zkoumat podmínky pro uplatňování evropské pomoci v souvislosti s korupcí. Nejsem příliš nadšen tím, že další faktory jako mezinárodní obchodní politika a strukturální problémy rozvojových zemí sice tady krátce jsou zmíněny, ale nejsou tam žádné konkrétní návrhy, jak to vyřešit. Takže z tohoto důvodu návrhy komise podle mého přesvědčení eh, pořád ještě ulpívají na starých modelech uvažování. To znamená, že ty problémy eh, se dají vyřešit jenom tím, že se navýší ty prostředky, které se do toho investují. Potom hodnocení a přeskum opatření k tomu, jestli tedy budou efektivní, jestli přispějí k hospodářskému růstu a ke snížení chudoby. To je něco, co se v tom návrhu nezmiňuje a strukturální výbor, eh, problémy, jako například zájmy různých dárcovských organizací a tak dále, to je nedostatečně koordinováno a eh, neřeší se konkrétně tyto věci. Takže to je v podstatě jenom eh, taková inventura stavu, diagnoza je v pořádku, ale ta terapie je nedostatečná. Ve stanovisku eh, hospodářského a měnového výboru by toto mělo být velice jasně řečeno. Takže já navrhuji, abychom se zaměřili na to, že je třeba rychle překonat finanční krizi, to je potřeba, ale potom také požadovky na rozvojové země nesmí být opomenuty. Neměli bychom tady upadat do nějaké nostalgie. Potřebujeme vyžadovat skutečný výkon. Musíme mít přísnou kontrolu opatření a postupů a já bych za naši skupinu chtěl předložit eh, před eh, příslušné pozměňovací návrhy, protože návrh eh, té zprávy je sice pěkný, ale stejně jako všechna tato stanoviska trpí právě tím, že je velice krátký. A pokud jde o pozměňovací návrhy, tak bychom chtěli těmito návrhy pozměňovacími tento návrh doplnit. Chceme přednést takové pozměňovací návrhy, které ovšem ozřejmí, že globalizace celkově rozvojovým zemím přinesla mnohem více výhod než nevýhod. Že sice nyní hospodářská krize ohrožuje jejich růst, ale jinak, na rozdíl od těch velkých států, které způsobily krizi a na rozdíl od těch velkých vývozních zemích, pořád ještě mají přijatelný hospodářský růst. Takže i když samozřejmě jsou dotčeny krizí, tak to není tak, že by rozvojová politika stála někde na samém počátku. Tak to opravdu není. Děkuji. Děkujeme. Paní Hübnerová. Thank you very much. Děkuji za slovo. Já si myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, pokud je o naše reakci na toto prohlášení, jelikož krize přichází z rozvojového světa, finančních trhů, mezinárodního finančního prostředí, tak si myslíme, že bychom se měli vyhnout tomu, aby zde nenastalo nějaké nepochopení, to znamená, jak to řešit. Myslím si, že by to měl být pragmatický, postupný pokrok na mezinárodní, ale i na národní úrovni. Abychom zlepšili regulaci, abychom zabránili určitým eh, protekcionistickým náladám, různým fiskálním postupům, které jsou negativního charakteru. Čili musíme říct jasně, že bychom měli být aktivní a efektivní na mezinárodní úrovni, spolupracovat v této oblasti, protože některé opravdu Ehm, zaostávající země mají pouze v současné době k dispozici strategie, které se dotýkají růstu a které v podstatě byly nesmírně křehké a v důsledku krizové situace se mohou úplně rozložit. To znamená, že musíme, musíme říci velice jasně, jaký je náš postoj, jak chceme řešit tuto záležitost, tak aby ty náklady nebyly mnohem dlouhodobějšího charakteru, především v těchto rozvojových zemích. Druhá záležitost, Samozřejmě, že ten mezinárodní systém musí chránit zranitelné osoby, zranitelné země. A pokud tento systém nebude chránit tyto části světa, zranitelné části, části světa, tak samozřejmě, že ti, kteří jsou vyloučeni z tohoto pozitivního fungování těchto systémů, ho budou moci napadnout a spochybňovat. Právě proto bychom se měli zavázat eh, vůči těmto eh, velice zranitelným zemím třetího světa. A další věc nehovoříme nic, co se týká rozvojových zemí a finančních systémů v těchto zemích. Otázka toho, jak by měl finanční sektor vypadat v rozvojových zemích, to je zároveň velice důležitá otázka, když hovoříme o reformě globálních finančních systémů, protože před rokem 1997, před azijskou krizí, jsme rozvojovým zemím tvrdili, že jejich systémy by měly vypadat jako naše systémy. A najednou po této krizi, postupně se dostáváme k tomu, že by možná mohly někdy do budoucna vypadat ty systémy jako naše systémy. Ovšem, to, jak vypadají naše systémy, to v podstatě je příliš ještě takové otevřené a jakýkoliv image, který poskytneme rozvojovým zemím v současné době je velice nejistý. To, co bychom ovšem mohli říci s ohledem na finanční systémy v těchto rozvojových zemích, je to, že ti, kteří tvoří politiky, tak by měli využít určitou kombinaci, řekněme, určitých rozumných státních záruk, ovšem nesmíme mm, nesmíme mlčet o povinnostech, které stojí před těmito zeměmi, rozvojovými zeměmi, tak abychom zabránili dlouhodobým následkům v těchto zemích, které by pro nás poté znamenaly mnohem nákladnější rozvojovou agendu. Souhlasím s předřečníkem v tom, že bychom se měli podívat i na rozvojovou agendu, která je s tím propojená v důsledku krize samozřejmě. Děkuji. Děkujeme, paní Hypnerová. Tím bych uzavřel seznam řečníků a poprosíme pana Čekluného ještě, který se přihlásil a další tři řečníky bych poprosil o stručnost, protože bohužel nemáme do času. Takže pan Čeklune, máte slovo. Ano, ta poslední poznámka si myslím, že byla velice vhodnou poznámkou, vhodným argumentem. Měli bychom tam ještě přidat nějaké věci. Já vím, že rozvojová pomoc, rozvoj, to je velice komplexní záležitost. Nesmíme zapomínat rovněž na vzdělávání, na obchod v této oblasti. Nehovoří se zde o nezaměstnanosti, i když zpravodaj se zmínil o této problematice ve svém úvodu, nebo poté je to i migrace pracujících, tak eh, to je další věc a zároveň nelegální imigrace, která představuje veliký, velké náklady pro naše země, například ve Středomoří. To jsou obrovské náklady pro Evropskou unii. To znamená, když, že když pomáháme rozvojovým zemím, tak nesmíme zapomínat na to, že tím vlastně ušetříme mnoho nákladů do budoucna, pokud těmto zemím pomůžeme. Pokud je o korupci, myslím si, že musíme zdůraznit mnohem více, než ještě bylo vykonáno v této oblasti dobrá zpráva věcí veřejných, nebo nedostatek dobré zprávy věci veřejných. To si myslím, že je rovněž jedna z příčin zaostávajícího rozvoje. A pokud jde o šestku, nepochybuji o tom, že to by bylo ideální řešení. Ovšem, když máme vysoké ambice, když se zdá, že je to opravdu něco příliš ambiciózního, tak si myslím, jak už o tom hovořil i kolega, že by se nám mohlo povést sice dosáhnout určitého řešení, ovšem u určitých doporučení bychom možná mohli být méně ambicióznější, tak aby to bylo proveditelné, řekněme, v nějakém brzkém horizontu do budoucna. Děkujeme, pane kolego, a děkujeme za stručnost. A nyní poprosíme pána Gebla rovněž o stručnost. Souhlasím do značné míry, co bylo řeč, s tím, co bylo řečeno, nemusíme to opakovat. A domnívám se také, že celá tato agenda má velký význam a blíží se tomu, co řekl pan Lang. Ehm, měli bychom zdůraznit právě toto téma, pokud jde o obchod nebo další politiky EU, například migrace a tak dále. Kromě toho bych rád také podotkl, že se zprávou v zásadě souhlasím, sice je třeba tam některé věci doplnit a to, co by se tam doplnit opravdu mělo a mělo by se to také vyjasnit, například jedna oblast, kde vidíme odpovědnost nově se rozvíjejících ekonomik v souvislosti s tím, jak funguje celosvětový finanční a měnový systém. A tady se objevují dvě strany mince. Na jedné straně se setkáváme s velkými deficity, například USA, a pak velkými přebytky. A otázka zní tedy, co země, která je chudá a má problém se stabilitou a chce dosáhnout výhodného směného kurzu. To je pochopitelné. Na druhou stranu eh, si musíme také uvědomit eh, potřebu celosvětového měnového systému, eh, která překonává tyto tendence nadměrného schodku i nadměrného přebytku. Jedna věc je důležitá a to bych chtěl podotknout také svým krajagů, krajanům, kolegům. Jako, měli bychom se vyhnout takovému tomu starému boji v tom smyslu, zda globalizace škodí nebo pomáhá rozvojovým zemím. Ta celá věc je mnohem složitější. V rozvojových zemích najdeme eh, ty, kterým to prospívá a naopak například najdeme oblasti, kde třeba lidé ztrácejí právo eh, pěstovat eh, pot- zemědělské produkty, jak na to byli zvyklí, a někde zase na tom vydělávají. Na druhé straně eh, se v některých částech rozvojového světa objevily nové pracovní příležitosti, které jsou mnohem lépe honorované, než jak byly dříve. A Ehm, proto nemůžeme takto generalizovat a říci, že ehm, toto je pro rozvojové země dobré nebo špatné. Celá věc je složitější. Děkuji mnohokrát za tuto filozofickou úvahu. Ehm, samozřejmě to je na každém z vás, jak jakou formou to pojmete. Budu uzavírat seznam řečníků, ale nyní dám slovo stínovému zpravodaj ze skupiny evropských socialistů. Děkuji mnohokrát. Já se domnívám, že návrh zprávy Eh, je pojata šířeji než to, co tady odrazila naše diskuse. Domnívám se, že některé aspekty je třeba doplnit, například makroekonomická spolupráce, aspekty stability, veřejné finance a mezinárodní aktivity. Pro hospodářský vývoj si musíme uvědomit, hm, že jeden, jedna z příčin krize byla v tom, že eh, skutečná reálná ekonomika eh, nebyla v kontaktu s tím, co se dělo na naší planetě. Já si myslím, že ekonomika musí být v kontaktu, eh, jinak se stane, že se šíří krize tím, že se poskytují úvěry, vyvíjí se ekonomický tlak a globalizuje se. Já si myslím, že musíme zajistit, aby emigranti mohli znovu vydělávat a zasílat tyto své příjmy do rozvojového světa. Musíme samozřejmě zajistit makroekonomickou spolupráci, musíme posílit také naší spolupráci a také změnit systém mezinárodních finančních institucí pokud jde o finanční stabilitu a lepší fungování systému mezinárodního obchodu. To má význam. Od rozpadu bretenvodského systému jsme zaznamenali určitou stabilitu, ale ukazuje se, že vznikají určité paralelní systémy pro mezinárodní obchod eh, k těm klasickým měnovým a finančním systémy. Potřebujeme ještě další pokrok k tomu, aby se ta situace vyřešila. Je potřeba zapojit Organizaci spojených národů, která pracuje s rozvojovými zeměmi. A také musíme ještě doladit některé návrhy důležitým způsobem. Především Mezinárodní měnový fond musí být zapojen, aby ohodnotil, eh, jak nákladný bude zásah pomocí veřejných financí, protože jsme přesvědčeni, že tyto finanční zdroje by měly vycházet ze státních pokladen, ale eh, chceme znát, jaký dopad to bude mít na rozvojové země. Proto čekáme eh, na reakci Mezinárodního měnového fondu. A pak jedna věc, která také souvisí se slyšením. Mezinárodní, daně na mezinárodní finanční transakce. Tady žádáme komisi, aby připravila sdělení e, o perspektivě takové daně v souvislosti s cíly milénia a přínosu e, k trvale udržitelnému rozvoji. Děkuji vám, pane Sančezi. Doufám, že pan Klute si tyto poznámky poznamenal protože si myslím, že tyto eh, připomínky se určitě objeví ve formě eh, pozměňovacích návrhů. Předpokládáme, že budou zaslány do 8.12., což je termín pro podání pozměňovacích návrhů a eh, rozprava ve výboru proběhne 11. Ehm, předseda říká, že dá slovo, až uzná za vhodné. Tedy 11. ledna a pak 25. února eh, další rozprava. Děkuji. Já bych řekl, že by to mělo být do desátého, ty pozměňovací návrhy. Ten dokument je z a byl to vlastně uzavřeno, schváleno tehdy s bývalým hlasem paní komisařky tehdejší Hübnerové. Takže eh, prostě udělejte to takto, prosím. To zní rozumně, pokud s tím souhlasí také autor zprávy. Ano, pan Klute souhlasí. Výborně, blahopřejeme. Uzavírám tedy tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k dalšímu bodu a předávám předsedání eh, panu Čeklunovi, protože další zprávu budu představovat sám jenom si virtuálně předáme předsednické křeslo, můžeme zůstat na svých místech de facto. El siguiente informe del orden del día del que yo mismo soy ponente hace referencia a una propuesta. Další bod na pořadu jednání se vztahuje k návrhu komise pokud jde o e, e, nařízení 1798 o, o potírání podvodů v oblasti DPH. Máme tady asi částku až 300 milionů eur ročně. Tato částka ročně je tou částkou, o kterou přicházíme kvůli daňovým únikům a jde tady o dvě důležité věci. Jednak o to, aby se přijalo více opatření v členských státech, tak aby mohly potírat tyto daňové podvody a zároveň, aby se vytvořila právní základna pro pružnější strukturu v rámci spolupráce při potírání těchto daňových podvodů. Pokud jde o souvislosti a minulost tohoto návrhu, tak je tady toho opravdu mnoho z různých institucí a v parlamentu jsme tady měli zprávu eh, předsedkyně tohoto výboru, paní Pauc, kde se správně odkazovala na to, že toto je věc, která spadá do kompetencí členských států, ale že vlastně jednotlivý členský stát něco takového nedokáže zvládnout. Takže proto je velice výhodné, aby členské státy začaly úžej spolupracovat. Druhá zpráva na toto téma přichází z další instituce, z účetního dvora. Je to zpráva z roku 2007, kde se vlastně upozorňuje na tři důležité věci. Jednak jde o spolupráci, nebo je zde požádáno o další spolupráci, větší výměnu informací a vytvoření databáze pro informace, které se týkají daní. A na základě těchto zpráv komise na počátku roku vytvořila vlastní zprávu na počátku roku 2009, kde se upozorňuje na to, že je tady celá řada obtížní při uplatňování stávajícího nařízení. V první řadě jde o to, že se reaguje velice, velice pomalu na žádosti z jiných členských států o poskytování informací a to je nepřijatelné. Je potřeba databázi pro spolupráci vylepšit tak aby členské státy v přeshraničních případech mohly mnohem lépe fungovat. A je potřeba mít tady nějaký systém, který to umožní. Systém, který umožní, aby členský stát, který si zažádá o nějaké informace, potom také poskytne informace o tom, co s tou informací udělal, že je vlastně zodpovědný za to, jak bude nakládat s tou informační. Potom jsou tady stížnosti na to, že vlastně daňové identifikační číslo nefunguje správně nebo dobře, dostatečně dobře, že uh, vlastně zaměstnanci jedné zprávy jednoho členského státu provádí nějaké šetření a velmi často e, jsou vnímáni, když pracují v druhém členském státě, jako nežádoucí, nemají dobré reakce. A toto jsou věci, na které upozorňoval jak účetní dvůr, tak také komise a na tomto základě byl vypracován tento návrh a já bych tady chtěl upozornit na některé věci, které podle mého názoru jsou problematické. Jednak by členské státy měly mít mnohem větší odpovědnost, pokud jde o správní spolupráci pro ochranu finančních zájmů Unie a v tomto případě se to týká daně z přidané hodnoty. Jedním z cílů Evropského parlamentu je, aby bylo zjednodušené vypočítání daně a aby se usnadnilo provádění příslušných eh, předpisů, především pokud jde o ty přeshraniční případy. Takže členské státy by tedy měly mít větší zodpovědnost a dále jde také o to, aby se zjišťovalo, eh, zaregistrovalo mnohem větší eh, číslo informací a aby to bylo snadněji předáváno jiným členským státům, tak aby skutečně byl k dispozici adekvátní nástroj. Jsou tady různá elektronická opatření a komise se donívá, že to jsou věci, které by mohly a měly usnadnit správní spolupráci. Potom je tady ještě další aspekt. A to je vylepšení použitelnosti informací, které jsou schromažďovány. To znamená, je potřeba, aby byly jednotné normy pro tyto informace, jednak pro jejich eh, schromažďování, zjišťování a uchovávání. Například se to týká například identifikačního čísla, protože to je vlastně to, kolem čeho se to točí. Potom doba ukládání, pět let a potom by měly být identifikovány takové případy, kde je možné, eh, nebo kde se zahajuje nějaké správní šetření a kde eh, nebo jde také o podmínky, kdy je možné automaticky vyměňovat informace a potom o dvě povinnosti. Jednak spontánní výměna informací bez žádosti a potom to, co se vlastně děje poté, následně. Jde o to, aby, byla, aby byl vytvořen takový právní základ, který by umožnil eh, hladké administrativní fungování, existuje Eurofisk, to je v podstatě jenom eh, rozšíření Europa netu, protože Europa net přinesl pozitivní zkušenosti, takže se to vlastně rozšířilo dále. Další bod, o kterém bych chtěl pohovořit, to je to, že je potřeba stanovit takové podmínky, které umožní přístup k informacím. Eh, orgán pro ochranu údajů se obrátil na eh, předsedu parlamentu, aby ozřejmil svou pozici a upozornil na to, že je zde ještě velký prostor pro vylepšení ochrany osobních údajů. Tato zpráva byla připravena panem Marbel de Rosa a tam zazněly některé otázky pro komisi, jednak v souvislosti s Eurofiskem, jestli je to nějaká struktura společenství, anebo je to eh, pouze orgán na úrovni mezi členskými státy. A jaká je úloha Evropské unie při fungování této sítě? Jsou tady společné pravomoce pokud jde o potírání daňových podvodů a jakým způsobem se přesně dělí pravomoce také v souvislosti s OLAFem. Potom eh, správní spolupráce, nedostatky, které zde panují, to jsou věci, na které komise upozornila a nás by zajímalo, co se do ní, eh, jak se do ní má, že bude možné situaci vylepšit a podpořit lepší zprávu v členských státech, tak aby se zajistilo, že členské státy splňují ty povinnosti, které jim ukládáme. A poslední věc, bylo by opravdu dobré, kdyby nás komise mohla informovat o tom, jak, jaká je situace v radě, jak přistupují k tomuto návrhu. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a vlastně nikomu slovo neukládám, protože já už vlastně nejsem předseda, takže v tuto chvíli e, děkuji a slovo má pan předseda. Prosím ho, aby mi vrátil předsednictví. Kdo se přihlásil o slovo? Od deseti budu předsedat, proto mohu začít trošku dříve. Máme tady jednoho řečníka, pan Strejček, prosím. E, dobrý den, pane, paní předsedkyně. Já se eh, v té zprávě já se těším na spolupráci s panem Garcio Margaliem, protože eh, ho znám jako velmi uvážlivého a rozumného eh, člena tohoto výboru a já mu děkuji za úvodní poznámky, neboť ty byly ty svědčily o tom, že váš přístup k tomuhle tomu problému bude skutečně uvážlivý, že chcete mm, s tímhletím problémem nakládat opatrně, a že si uvědomujete, že tenhle ten problém má e, svá úskalí, takže s těmi úvodními poznámkami já jsem velmi spokojen a myslím, že si v té spolupráci budeme rozumět. Co se týká DPH, tak e, já začnu tam, kde jsem, myslím, včera skončil. Samozřejmě e, optimální by bylo, kdyby mohlo dojít eh, k tomu, že DPH bude mít jednu sazbu, že nebudou existovat desítky a stovky výjimek v jednotlivých členských státech, protože právě tyto výjimky jsou hlavním důvodem všech daňových podvodů, neboť pohyb mezi výjimkami a obratné využívání eh, těch, tohoto prostoru vede právě k těmhletěm, eh, k těmhletěm podvodům. Když se tak na sebe s panem Margalem díváme, tak si, tak si rozumíme, že to je podmínka, která je nedosažitelná, že je velmi komplikovaná a že členské státy se na tomhle nedomluví. Eh, já považuji za velmi citlivé mm, eh, za velmi citlivé především, eh, jakou zvolíme formu výměny informací. V tomto materiálu a i pan, eh, pan Margalio to zmínil, eh, se hovoří o dost často o takzvaném automa, automatickém mm, výměně eh, názorů a informací. Já se velmi obávám, aby se právě tím automatismem nezavedlo něco, co by mohlo být eventuálně porušením hospodářské soutěže, neboť automatická výměna informací například Eh, údajů o obratu firmy může být, eh, eh, může být velmi, velmi, zneužitelným, velmi zneužitelnou informací. My v ECR určitě nebudeme proti vzniku nějakého systému, a zdůrazňuji slovo nějakého, kterým jednotlivé členské státy budou zhromažďovat informace, budou si Eh, je vyměňovat a podporujeme takový systém, který ale bude minimalistický v té, eh, v té výměně informací, především z důvodu jejich, jejich citlivosti a možného zneužití. Eh, vy jistě víte, o čem mluvím, protože a pan Margalio to mimochodem zdůraznil, pokud jsem mu dobře rozuměl, že ten systém například elektronického sdílení informací je natolik citlivý, když víme, že dnes se, dnes se hekři Eh, dokážou vlomit i do bezpečnostního systému eh, protiraketové obrany Spojených států, tak si prosím nedělejme iluze o tom, že se nejsou schopni na objednávku například eh, vlomit do, do databáze citlivých daňových věcí, které souvisí, souvisí s podnikáním. To je tedy poznámka číslo dvě. My se velmi obáváme nebezpečí úniku klíčových informací, ale tam si myslím budeme rozumět. Zranitelnost elektronického systému jsem tady říkal Eurofisk. Pan Margalio eh, se dotknul problému Eurofisku. Eh, jestli jsem mu dobře rozuměl, tak i já mám trošku problém s Eurofiskem a s jeho vymezením, jak eh, Eurofisk skutečně má fungovat, zdali to má být dominantní, dominantní dozorce, když použiju tohleto slovo, nad národními judikacemi což bych si nepřál a proto je potřeba si vyjasnit jednak pravomoci a jednak náklady, za jakých bude tahle ta instituce fungovat. Já se těším na spolupráci a určitě si budeme rozumět. Uh, Děkuji. Dále na seznamu řečníků je paní Jury. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, vítám tento návrh. Myslím si, že je velice důležité, abychom měli právní základ pro eh, fungování Eurofisku, protože zatím to byla překážka, která bránila dobrému fungování orgánů. Pokud jde o odhalování daňových podvodů v rámci DPH, tak to zatím také dobře nefungovalo. Doufám, že to se nám teď podaří napravit a teď snad bude možné eh, různé ty karuselové podvody vyřešit. Je to takový národní sport v mnoha zemích a také v Maďarsku a Úkolem Eurofisku by mělo být, aby že to vlastně je takový varovný systém, pokud jde o přeshraniční transakce. Uh, Eh, v systému Zkrátka, v tomto systému by mělo být zaručeno, že bude kontrolována platnost daňových identifikačních čísel. A pokud jde o různé obavy, eh, pokud jde o výměnu informací, tak tady musím říct, že je to opravdu velice důležitá otázka a v každém případě musíme zabránit tomu, aby se ty údaje nedostaly do špatných rukou. Musíme vytvořit zá, eh, záruky pro to, aby se to nestalo. Děkuji. Um, Děkuji a dám slovo opět panu zpravodaji, aby reagovala pak schrnout diskusi. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, děkuji všem, kteří vystoupili v rozpravě a jsem přesvědčen, že najdeme cestu, jak spolupracovat dál, eh, tedy najít řešení, jinými slovy takové řešení, které rozptýlí všechny obavy, které tu byly zmíněny, tedy potřeba eh, chránit právo v oblasti hospodářské soutěže a skutečně trvat na zásadě eh, rovné hospodářské soutěže, protože tady samozřejmě uniky dat mohou vyvolat problémy a já se budu těšit na to, že dosáhneme dohody a eh, děkuji všem, kteří vystoupili a Eh, chtěl bych poděkovat kolegovi za jeho práci a jsem přesvědčen také, že komunikace bude plynout eh, a těším se na šťastné řešení. Děkuji mnohokrát, říká předsedkyně a 11. ledna proběhne zvážení návrhu zprávy, takže kdo z vás máte zájem, prosím, sledujte to. Já se jenom přesunu na předsednickou židli a pak zahájím další bod. <laughs> Byla jsem dočasně povýšená, alespoň na následující dvě hodinky ale těším se dobré podpoře sekretariátu. Vážení kolegové, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je zabezpečení dodávek plynu, eh, což je pro nás tradičně velmi důležité téma. Samozřejmě výbor pro průmysl eh, toto má pod patronátem, ale my máme také vlastní zprávu, eh, kde zprávu sepsal Nikolas Čundis Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, to jméno jste vyslovila velmi dobře a mimochodem ono tady nejde o mé jméno, především jde o to téma, o které máme diskutovat a teď jste mi udělala slovo, takže eh, mám eh, následující poznámky nebo připomínky. Vašení kolegové, krize, která nedávno nastala mezi Ruskem a Ukrajinou v plynu, tak eh, to vlastně není bez pochyby ten jediný důvod, proč tady diskutujeme o této věci. Ale díky této zprávě by mělo být možné včas reagovat v takových podobných situacích, tak aby taková krize vůbec nenastala. Diskutujeme tedy na základě návrhu nařízení komise. Má tady být nařízení, které se bude týkat eh, také směrnice z roku 2004 Eh, je to směrnice 67 a měla by být nahrazena, protože je nedostatečná. Zjistili jsme, že členské státy Evropské unie jsou stále více závislejší na dovozu plynu a stále se prohlubuje nebezpečí, že bude ohrožena bezpečnost dodávky, protože eh, plyn se přepravuje přes třetí země. A jde také o to, že je potřeba více plynu kvůli rozvoji vnitřního trhu to vše vede k tomu, že je opravdu potřeba vytvořit nový plán a musíme přijmout taková opatření, abychom opravdu zajistili bezpečné dodávky plynu. Já to tady nechci podrobně rozvádět, protože to ani není cílem tohoto stanoviska. Nechci hovořit o politických otázkách, o tom, co se tady děje na téma energie, politika plynu a tak dále, politika energetických zdrojů. Ano, to všechno je samozřejmě velice důležité pro hospodářskou soudržnost, ale já se chci omezit pouze na to nařízení. Chtěl bych říci, že tímto návrhem komise vytváří opravdu pozitivní úsilí. Pozitivní je to, že ta současná směrnice 67 z roku 2004 není dostatečná k tomu, aby zareagovala na ten poslední vývoj, který jsem se snažil velmi stručně nastínit. Já bych chtěl velmi poděkovat za tento návrh, protože je pozitivní. Komise se snaží co nejrychleji vytvořit bezpečnost dodávky energií na evropské úrovni, a to znamená bezpečnou dodávku plynu pro Evropskou unii, mimo jiné tedy. Ovšem, je potřeba, aby toto nařízení bylo změněno v několika místech. Tedy jde o to, aby to nařízení bylo lépe vybaveno na to, aby se dalo reagovat na krizové situace. Pozměňovací návrhy máte ve svých podkladech a já si myslím, že to by mělo stačit. Možná bych zmínil jenom čtyři drobné věci, které jsou důležité pro diskuzi. Budu tady stručný. Týká se to posměňovacích návrhů, které podle mého názoru mohou nařízení pouze vylepšit. První věc, donívám se, že je důležité posílit roli příslušného úřadu, protože jde o bezpečnou dodávku plynu, především v krizových obdobích. A já si myslím, že to dosáhnou pozměňovací návrhy 3 a 7, ty usilují o tento cíl. Odkazuji vás tady na ty texty, které jsou pod těmito body. A dále si myslím, že je potřeba nařízení posílit a celý ten systém musí být nastaven tak, aby byl chráněn před spekulacemi nějakých soukromých podniků, které dodávají zemní plyn a to především v dobách krizi, krizí, protože v takových dobách jsme samozřejmě velmi závislí na těchto podnicích a toto se snažím dosáhnout pozměňovacími návrhy 1 a 6. A třetí věc, která je podle mého názoru obzvláště důležitá, náš pozměňovací návrh by měl být akceptován. Já si myslím, že tady musíme myslet především na veřejný zájem a opět v dobách krize je to mimořádně důležité. Mám pocit, že nařízení eh, usiluje o to, aby vnitřní trh eh, byl kvalitní, aby dobře fungoval, aby tady nedocházelo k nějakému zkreslení, narušení soutěže, ale já si myslím, že tady samozřejmě nejde jenom o otázku hospodářské soutěže na trhu. Samozřejmě také, ale jsou tady i další věci. V dobách krize, eh, které zažíváme, by opravdu měla být větší pozornost věnována veřejnému zájmu. To znamená, že dodávky plynu nesmí být přerušeny, musíme mít eh, specifická opatření, která budou použita tak, abychom opravdu zajistili plynulou dodávku plynu, nepřerušenou. Eh, pozměňovací návrhy 4, 5 a 6 usilují právě o toto. A další poznámka, čtvrtá. Myslím si, že abychom bránili krizím, abychom se jim včas vyhnuli, tak nejde samozřejmě jenom o to, aby podniky nebo nějaké eh, státní subjekty do toho byly zapojeny, ale je potřeba, aby i spotřebitel byl součástí celého hm, toho, toho přístupu. A další pozměňovací návrhy podporují právě také účast různých eh, spotřebitelských organizací, když jde o to, jak zavést nová opatření. Takže to by bylo vše k mému textu a jsem zvědavý na vaše připomínky. Eh, Děkujeme a nyní se obrátíme na stínové zpravodaje, nejdříve za EPP. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych samozřejmě nejprve chtěl velice srdečně poděkovat panu kolegovi za zprávu, kterou předložil. Já nejsem příliš dobrý v řečtině, takže se nebudu snažit tady to jméno vyslovit, protože nechci být nezdvořilý, ale zkrátka těžko se to vyslovuje. Myslím si, že skutečně je velice důležité, abychom se připravili na to, co už jsme eh, zažili třikrát na počátku tohoto roku, tedy dvakrát to byl zemní plyn, jednou to byla ropa, ale zkrátka na počátku roku jsme měli problémy s dodávkou energií v Evropské unii nesnad proto, že by členské státy Evropské unie nesplnily své povinnosti, ale konkrétně to vždy byl problém nějaké transitní země. A my samozřejmě musíme vyřešit tento problém, to byl úkol pro Evropský parlament a já jsem velice vděčný, že komise eh, na to mm, takto také přistoupila a předložila ty návrhy. Já si myslím, že musíme vytvořit takový mechanismus, který opravdu bude nastaven na kritická období, na období krizí. A taková období nastanou tehdy, když dodávka plynu od nějakého z hlavních dodavatelů Evropské unie, a o ten případ tady konkrétně jde, nemůže být zajištěna. A já proto nevím, jestli tak komplikovaný mechanismus máme zavádět, eh, který bude z krize dělat normální případ. Já bych byl spíše proti tomu. Krize má zůstat krizí, je nemáme ji normalizovat a máme udělat vše pro to, aby nenastala, ale jen pro ten případ, kdyby nastala, máme mít příslušné nástroje. Ten, kdo z krize, kdo ji jaksi předpokládá jako normální věc, tak uh, Eh, samozřejmě to není úplně vhodné. Měli bychom vycházet z trhu, měli bychom se na něj zaměřit v našem výboru. Neměli bychom jeho fungování spochybňovat. Mám tady několik připomínek, pokud jde o posílení role toho orgánu. Je to opravdu to, co chceme? Chceme opravdu, abychom eh, tímto orgánem vlastně zasahovali tak masivním způsobem do stanovování cen? Já tady s tím mám určitý problém, protože má zkušenost z počátku roku byla taková, že ty země, které měly zásobníky plynu, tak ty potom poskytly dodávky plynu těm zemím, které obzvláště trpěly přerušením dodávky plynu. Samozřejmě jsou tam určité technické problémy, které jsme nemohli vyřešit regulací, protože eh, zkrátka eh, plynovod vždy funguje pouze jedním eh, směrem a musí být opravdu ten plynovod prázdný, aby se to dalo přepnout opačným směrem. Takže ono to opravdu je problematické, tam to nejde na povel, musí tam být splněny ty technické předpoklady. A samozřejmě není možné, aby ty země, které za tržní ceny nakupují plyn, kvůli tomu, aby si pojistili své dodavatelské smlouvy v zimě, v normální zimě bez krize, náhle tento plyn prodávají za jiné ceny a musí ten plyn odevzdat za nějaké nižší ceny. Já si myslím, že to není v jejich zájmu, že to není v zájmu těch, kdo si opatřili ten plyn, aby to potom poskytovali za nějakou nižší cenu k dispozici jiným. Takže já si myslím, že toto je věc, kterou musíme rozebrat. A potom další věc, kterou bych chtěl stručně zmínit, to je otázka eh, chráněných zákazníků, kteří, nebo tato skupina se rozšiřuje, pan zpravodaj rozšiřuje a já si kladu otázku, jestli je to v našem zájmu, aby najednou každý byl chráněným zákazníkem. A tak já jsem to alespoň pochopil. Když bude každý chráněným zákazníkem, tak musíme být k sobě upřímní, potom nepotřebujeme vnitřní trh pro plyn, potom budeme postupovat podle úplně jiného hospodářského modelu, ale já se k němu nechci připojit. Já s ním nesouhlasím, to tady musím říct zcela otevřeně. Takže eh, Poté, co jsem se podíval také na debatu v průmyslovém výboru, který vlastně tady v tom má čelní pozici, tak já bych byl opravdu potěšen, kdyby my tady v našem výboru bychom se dohodli, kde, a to tak, abychom tam opravdu zohlednili především ty hospodářské aspekty, protože potřebujeme nástroje tržního, eh, tržního mechanismu, aby eh, byl ten plyn k dispozici i v dobách krize. A já si myslím, že to je možné díky těmto nástrojím a nepotřebujeme k tomu nějakou přehnanou regulaci. Já si myslím, že tady opravdu se můžeme držet toho, co diskutoval také průmyslový výbor a také blízko toho, co navrhla komise. Můžeme vytvořit nějakou koncepci, podle které bychom měli postupovat dál. Děkuji. Eh, Ferber. Děkujeme, pane Febere. Pan Kučář za SND. Eh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. <clears throat> Tato zpráva představuje krok správným směrem, pokud jde o zabezpečení dodávek plynu v Evropské unii. Samozřejmě, že zabezpečení těchto dodávek je zásadní pro kvalitní fungování evropské ekonomiky, jelikož více než čtvrtinu energie, které využíváme, je právě z oblasti plynu, více než 20 um, produkování elektřiny rovněž pochází z plynu a 60 těchto dodávek přichází mimo eh, ze zemí mimo Evropskou unii. Některé země jsou úplně závislé na tomto dobozu. V této zprávě jde především eh, na o boj nebo proti krizové situaci a rovněž řešení nouzových situací. Rád bych poděkoval zpravodaji, souhlasím s jeho přístupem, souhlasím s jeho názorem v tom, že je velice důležité kontrolovat rovněž tvorbu cen, politiku cenovou a rovněž bojovat proti inflacím v této oblasti v krizové situaci. Právě proto eh, hrají podniky na, z tohoto odvětví velice důležitou roli na evropském vnitřním trhu. Dále je to sdílení nákladů za nové infrastruktury, potřeba investic do těchto nových infrastruktur. Proto si myslím, že je velice důležité podpořit a umožnit Eh, investování do nové infrastruktury v této oblasti, to znamená tak, abychom rozšířili nové dodavatelské kapacity, protože zabezpečení dodávek eh, samozřejmě můžeme posílit i novou infrastrukturou, novými volbami, novými alternativami ruskému plynu a jednou z těchto alternativ je například Nabuko. Proto, abychom dosáhli těchto cílů, musíme zajistit možnost financování těchto projektů, například pomocí půjček od Evropské investiční banky. Původní text eh, přichází s jinými, s jinými požadavky na operátory, provozovatele, dodavatele. Já si myslím, že bychom to měli trochu změnit, tak aby všichni hráči v této oblasti se mohli vhodným způsobem připravit na všechny tyto oblasti, tak aby naše infrastruktury byly lepší, kvalitnější. Pan Lamberts, poprosíme rovněž stínový zpravodaj za zelené. Vidíme, že k tomu nechcete vystoupit. Hm, tím pádem dodržujeme čas a nyní poprosíme další řečníky. Paní Gary by chtěla vystoupit. Děkuji, paní předsedkyně. Já považuji za velice důležité, že tady budeme diskutovat, nebo že tady diskutujeme o tomto návrhu. Bezpečnost dodávky plynu, to je pro nás pro všechny velice důležité. Od 1. prosince, tedy od včerejška, také máme více pravomocí díky Lisabonské smlouvě k této věci, tedy k otázkám energie, budeme se podílet na tom utváření těchto věcí. Takže tady máme i právní základ. Lisabonská smlouva například uvádí, že členské státy musí být mezi sebou solidární a žádný členský stát, který je eh, v extrémní situaci, v nouzové situaci, tak vlastně nesmí být nechán na holičkách, neměl by se vlastně do ní ani dostat. A teď bych chtěla tedy položit několik otázek. To první, to bude spíše taková technická připomínka. Pan Ferber už tady hovořil o tom, eh, co vlastně je v rámci těch plynovodů možné a co ne. Protože to není tak, že jeden plynovod dokáže všechno. Eh, není možné mít nějaký plynovod pro dva směry. Je to a je to i nutné jenom u některých, není to možné u všech. A eh, je tady také důležitý směr, jestli západ, východ nebo jih. A vlastně komise to tady zmiňuje tu možnost, že tam má být ještě ten jiný směr a to je velice dobré. Potom další věc. To se týká té nouzové situace. Kdy vlastně dojde k nouzové situaci, kdy to můžeme kvalifikovat jako krizi? Já souhlasím s komisi. Pokud dojde k výpadku 10% dodávek, tak to je právě ta krizová nebo nouzová situace. Eh, slyšela jsem hlasy, kteří si přejí, aby tam bylo 20%, aby se to vlastně zvýšilo, to číslo, ale já si myslím, že to není příliš solidární, protože jsou některé členské státy, eh, kde když bude chybět 10% toho plynu, tak už to bude představovat závažné problémy. A potom třetí eh, připomínka nebo otázka, na kterou nenalézám žádnou odpověď v textu, jde o to, kdo je zodpovědný za opatření pro zajištění dodávky. Uh, jsou to, nebo jaká je tady role eh, institucí společenství a jaká je role jednotlivých států? Já si myslím, že tuto otázku musíme více vyjasnit. Děkuji. Děkujeme, pan Strejček. Za ECR. Eh, děkuji, paní předsedající. Já začnu, já začnu poněkud netradičně. Víte, v politice můžete eh, jenom o málo lidech říci, že jsou vaším, vaším přítelem, že jsou vašimi přáteli ale eh, bývalý ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Říman je nepochybně eh, člověkem, kterého já v politice za svého přítele považuji a byl to jeden ze tří nebo ze čtyř lidí, kteří na začátku letošního roku skutečně vyjednali eh, obnovení dodávek mm, z Ruska přes Ukrajinu do západní Evropy nebo do Evropy, do prostoru Evropské unie. A e, vzhledem k tomu, že říkám, že je to můj přítel, tak musím říci, že vím, co se dělo i za scénou, tedy že vím, co tam bylo. A já bych chtěl e, tyto informace využít k tomu, abych definoval naše východisko. Za prvé, to, proč netekl plyn, byl interní, především interní vztah mezi Ruskem a Ukrajinou. Žádná regulace uvnitř Evropské unie vztah mezi Ruskem a Ukrajinou nikdy nevyřeší. To byl tedy první primární problém. Druhý problém byl tedy ten, a je a bude i to problém, eh, Evropská unie prostě nemá dostatečné zdroje zemního plynu, tedy zdroje neovládáme a neovládáme a nebudeme ovládat kohoutky eh, těchto zdrojů, čili můžeme vytvořit jakoukoliv regulaci, ale eh, tím zemní plyn jaksi nevyrobíme a nepřivedeme, protože zdroje neovládáme. A jenom obtížně budeme v budoucnu moci ovlivňovat vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou a e, všechny Lisabonské smlouvy se tak můžou tvářit, ale, ale e, zřejmě ani v tomhle nám e, nepomohou. Má východiska jsou tedy následující a myslím, že v tom se shoduji s, jak s panem zpravodajem, tak zejména s panem, s panem kolegou Ferbrem, což jsem rád, že některé věci již zmínil. Za prvé, e, Evropská unie se musí pohybovat e, směrem k diverzifikaci zdrojů nebo alespoň k diverzifikaci systémů, které z těch zdrojů budou, e, budou médium a tuto komoditu přivádět. Eh, za druhé musí v Evropské unii zavládnout prostředí, a to já bych se velmi přimlouval, aby to bylo neregulované prostředí, ve kterém budou moci eh, investoři volně investovat do vytvoření nových plynových propojení. V tom případě tedy ale nesahejme v žádném případě na cenu a nesahejme na netržní opatření, protože pokud eh, někteří z nás bereme cenu na volném trhu, jako základní parametr mezi, vyjadřující vztah mezi nabídkou a poptávkou, tak pokud bychom se pokoušeli regulovat, administrativně regulovat cenu, pak bychom zjevně bránili eh, společnostem a soukromým firmám dosahovat zisku a eh, dosahování zisku není nic hanebného. Dosahování zisku znamená mimo jiné, že mohou investovat do pokročilejších technologií. Eh, v tom případě já se tedy přimlouvám za to, abychom Eh, se nedopouštěli netržních zásahů, a to zejména v rámci regulace komodity. Já tady nechci eh, ceny komodity. Já tedy nechci eh, posuzovat jednotlivé amendmenty, protože k tomu bude čas na začátku ledna. Nicméně vidím tři problematické okruhy, ke kterým bychom měli přistupovat a my v ECR to budeme dělat velmi opatrně. Za prvé Eh, všechny pozměňovací návrhy, které půjdou k takzvané fair ceně nebo zabezpečení fair ceny, my s největší pravděpodobností nepodpoříme, protože žádná fair cena na trhu neexistuje. Za druhé budeme velmi opatrně posuzovat, eh, posuzovat spotřebitels, roli spotřebitelských organizací, které eh, by měly podle tohoto návrhu eh, do ceny, eh, do ceny komodity mluvit a budeme velmi obezřetní ve všech těchto těch návrzích. A za třetí, a v tom jsme s panem Ferbrem na naprosto stejné lodi, budeme velmi opatrně posuzovat skupinu tzv. chráněných zákazníků, protože se nám zdá příliš exten, extenzivní. Děkujeme nebo děkuji za pozornost. Děkuji a nyní pan zpravodaj jistě se vyjádří ke všem poznámkám, samozřejmě rovněž těm poznámkám, které se dotýkají trhu, tržních mechanismů, co budeme dělat, pokud trh selže a tak dále. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl mm, kolegům a kolegyním poděkovat za všechny připomínky i za nabít, eh, námitky, které eh, odůvodnil. Já nevím, jak vypadá časový plán, ale myslím si, že do 10.12. mohou být pozměňovací návrhy předkládány. Možná to může sekretariat ještě potvrdit, abychom věděli, jak máme pracovat. Eh, ale já si myslím, že musíme zkrátka všichni dále pracovat a potom kolegové tady mohou předkládat pozměňovací návrhy. Věc. Samozřejmě, že pokud chcete řešit tuto věc, tak musíte také vědět, jaké jsou technické souvislosti této problematiky. A já musím říci, že já tady mám ty technické souvislosti, protože jsem inženýrem, ale samozřejmě důležité je, že toto mm, je tady vlastně ještě jedna širší diskuze, která zkrátka souvisí s tím, jak se Evropská unie může sama zásobovat, protože potom do toho vstupují ještě různé politické aspekty, které ovlivňují celé to prostředí. A my jsme samozřejmě eh, tedy mm, nuceni k tomu, abychom se zaměřili na ten text. A ty politické věci, ty se potom musí prodebatovat někde jinde, na jiném fóru. Paní předsedkyně tady hovořila o tom, že je tady vždy otázka trhu. Podle mého názoru nemůžeme ponechat regulaci všech těchto věcí trhu, protože trh samozřejmě nemůže fungovat během krize. Já tady hovořím o spekulativních hrách, které v takových dobách mohou být nebezpečné. Myslím si, že návrh nařízení eh, komise také hovoří o tom, že tam jsou určité výhrady eh, k tomu řešení ponechat to všechno na trhu. Já si myslím, že tady musí být možnost, aby příslušný orgán do toho mohl zasáhnout. Musí mít tuto možnost tak, aby e, se mohlo v obtížných dobách zabránit krizi. Já neříkám, že bychom mě chtěli zabránit všem ziskům, to ne, ale zkrátka, když je nějaké kritické období, tak tady musí být možnost do toho zasáhnout. Potom chránění zákazníci. Vážení kolegové, pokud jde o otázku chráněných zákazníků, tak já si myslím, že tady se nedá říct, že malé a střední podniky, nemocnice, školy, eh, tedy ty by měly mít možnost využívat plyn. To asi nelze pochybnit, ale možná to je přeci jen můj názor když říkám, že Lisabonská smlouva vlastně umožňuje občanům, aby se více zapojili do postupu rozhodování. A já si myslím, že tady bychom měli mít tuto možnost zapojení těchto zákazníků. Děkuji. Uh, uh, uh, the timetable. Uh, the deadline for amendments is indeed the 10th of December. Uh, Já jenom doplním, že 10. Eh, prosince je termín pro pozměňovací návrhy a hlasování 27. první, takže vidíte, že je to velmi napjatý harmonogram. Pan Ferber? Mám jenom jednu takovou možná legrační doplňující otázku. Od 11. ledna prý budou eh, tady eh, hovořit komisaři, bude slyšení, ale mě by zajímalo, jestli se bude konat tady i výbor Ekon, nebo jak to vypadá časově? V současné době se snažíme pracovat podle harmonogramu, dokud se nám nepotvrdí slyšení komise. Zatím se držíme harmonogramu, které máme, protože je velmi obtížné předvídat, co se stane. Budeme se tedy snažit dodržet současný harmonogram, případně ji později upravíme. Děkuji vám, kolegové za vaše vystoupení a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je zpráva na podporu řádné zprávy v oblasti daní a pan Domeniči mm, nám problematiku uvede. Thank you, madam Děkuji vám, paní předsedající. Padesát devět pozměňovacích návrhů zatím bylo předloženo, 12 jsem předložil já jako zpravodaj a další byly předloženy jednotlivými členy. Máme, proběhla úvodní výměna názorů když jsem 10. listopadu přednesl zprávu, hlasování se plánuje na 11. ledna a plenární zasedání bude hlasovat v únoru. Děkuji kolegům za jejich příspěvky a zájem o zprávu. Myslím si, že se nám podaří eh, účinně společně pracovat, spolupracovat, nalézat rozumné kompromisy v téměř všech otázkách ošetřených pozměňovacími návrhy, ne ve všech, ale v téměř všech. Já si dovolím schrnout ten soubor pozměňovacích návrhů, které se objevily, včetně těch 20, 26, 26, které předala paní Žoli a děkuji za její příspěvek. Já si myslím, že je velice důležité dosáhnout rovnováhy ve zprávě. Tedy, jak ve zprávě uvádím, Jde nám o rovnováhu mezi vnitřním prvkem, což je správné řízení a vládnutí v EU, a mezinárodním prvkem. A myslím si, že tato rovnováha má velký význam, když o pozměňovacích návrzích uvažujeme. Já doufám, že od dneška do toho 11. ledna budeme moci konstruktivně pracovat harmonicky eh, se širokým přístupem, aniž bychom eh, ně něco slevili na těch základních věcných principech, které jsou základem zprávy. Děkuji mnohokrát, tedy 59 pozměňovacích návrhů a požádám také stínové zpravodaje, zda se chtějí vyjádřit. Děkuji. Nejprve si bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za výborně odvedenou práci. Dobře se nám s ním spolupracovalo a jsem přesvědčena, že se nám podaří ve většině otázek nalézt souhlas. Často jsme o tom diskutovali, o této problematice. Zmínili jsme také, e, že dochází k plítvání penězi, e, že dochází k unikům a vzhledem ke složité hospodářské situaci tento přístup nemůžeme přijmout. Návrh se nesnaží vysvětlit, kde bychom spolupráci v oblasti daní měli posílit. Spíše navrhuje, abychom se drželi existujících zásad a eh, možnost aplikace těchto zásad také na zahraniční firmy. Já už jsem zmínila eh, otázky, které jsou pro mě důležité také v pozměňovacích návrzích. Uvažovala jsem o specifických problémech a snažila jsem se na tyto problémy nalézt konkrétní odpovědi. Zvláště důležité je, aby všechna rozhodnutí, která učiní G20, eh, se skutečně realizovala. Protože situace je taková, že se setkáváme s nádhernými plány na papíře, ale eh, praxe trošku pokulhává. Eh, a já si v tomto smyslu myslím, že je důležité toto uvést do praxe a eh, stát v čele takového vývoje. A je to velice důležité pro Evropský parlament samotný, protože členské státy se nemusí na této oblasti shodnout, ale návrhy komise by byly ve většině přijatelné pro parlament a z hlediska sdělení o dobrém vládnutí a řízení se můžeme shodnout na eh, tom, co komise uvádí. Eh, setkala jsem se s panem Domeničím několikrát a myslím, že je připraven podpořit většinu našich pozměňovacích návrhů. Například zavedení zavede se systém eh, Jsou tady standardy OECD, které hovoří o tom, že pokud jedna země má daňové dohody s minimálně 12 zeměmi, jakožto eh, se spolupracujícími zeměmi, tak potom tady ten práh nestačí. Dále, a tady je jedna věc, která se týče pozměňovacího návrhu pana Domeničiho v rámci CCTD. To je ta otázka, která je nám všem známá. Je to velice citlivá otázka, a to jak pro parlament, tak také pro radu. A můj pozměňovací návrh, ten vlastně usiluje o kompromis. Oč tedy jde? Pan Doméniči by si přál velmi eh, jasný eh, jasnou pasáž v textu a ostatní by ji chtěli vypustit. A můj kompromisní návrh spočívá v tom, že bychom tuto věci měli specifikovat. A měli bychom to eh, stanovit pouze pro transferové ceny. Měli bychom použít systém srovnávajících eh, profitů. To znamená, že transferové ceny by neměly být vypočítávány na základě cen eh, jiných než, eh, tedy mělo by se to vypočítat na základě ceřiných společností. To znamená, pokud ziskovost ceřiné společnosti velmi je pod průměrem té dané branže, toho daného odvětví, tak je potom tady to nebezpečí, že tato ceřiná společnost zisky odlévá někam do nějakých daňových rájů. A když tuto nejistou oblast CCTB eh, z toho vyjmeme, tak potom hm, to bude možná určité řešení. Potom eh, offshoreové společnosti a povinnost oznamování pro partnery v rámci offshoreu. Tak to je také jedno téma jednoho pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za spolupráci a já doufám, že moje pozměňovací návrhy budete podporovat. Paní Ford, já vás mám také napsanou. Děkuji vám. Já bych se chtěla vyjádřit k třem pozměňovacím návrhům, které jsem předložila sama. První se týká rozvojových zemí a najdeme to v odstavci 16. Důležité je podporovat dobré řízení a vládnutí, tak jak to zpravodaj podporuje. K té 16 se chci říci, že by EU měla zvážit speciální daň pro nespolupracující jurisdikce. Jde totiž o to, že Ehm, spolupracující jurisdikce už byly eh, definovány, například i v OECD, a ukázalo se, že často eh, to byly velmi chudé země. A já bych nerada, aby se eh, okamžitě uvalila da, Eh, dáně třeba na ty rodinné příslušníky z těch chudých zemí, které, eh, kteří se snaží práci v EU podporovat své chudé rodiny a tak dále. Já si myslím, že eh, než zmíníme tu speciální daň, měli bychom zvážit ještě další varianty, které se nám nabízejí. Proto chceme ta konkrétní slova o special levy, speciální dani vypustit a zvážit další varianty možností. A v každém případě děkuji paní Giori za návrhy, ale e, e, budeme také zvažovat záležitost konsolidovaného daňového základu pro e, společnosti, protože tímto se propojují opatření, s nimiž se, se chceme vy, zamezit jak daňovým únikům, tak pouze vyhýbání se daňové povinnosti. V každém případě společný daňový konsolidovaný základ e, může také vyvolat určitou kontroverzi mezi členskými státy, ale to podkopává klíčové zásady za tímto dokumentem, tedy odhodlání bojovat proti daňovým únikům. Měli bychom e, tuto část možná dát stranu a zvážit hlavní smysl tohoto dokumentu. A e, další bod se týká automatické výměny Eh, informací. Vím, že je to velmi citlivá otázka a chtěla bych, abyste pochopili, proč je to citlivé ve Spojeném království ve Spojeném království eh, není eh, nejsou dobré vzpomínky na, eh, s nakládáním s, fin, s finančními informacemi o lidech. Eh, nejhorší případ eh, z roku 2007, kdy vláda ztratila dva počítačové disky s informacemi o plátcích daně, včetně jména, bankovního účtu, veškeré osobní údaje o 25 milionech lidí tedy informace o každém rodiči, který například pobírá rodičovský příspěvek, tedy moje jméno paní, Styler, jméno paní Stylerové, paní Svinbrnové, další. Vím, že ti z vás, kdo, že určitě se tady najde každý, kdo má rodinu, již se tato e, problematika dotkla. Spojené království tedy nemá dobrou pověst v nakládání s informacemi o daňových poplatnících. Bohužel Naštěstí se ty informace nedostaly do špatných rukou, ale to riziko tam bylo obrovské a myslím si, že je potřeba to zvládnout. Samozřejmě u nás dojde ke změně vlády příští rok, ale myslím si, že mezi tím, když uvažujeme o automatické výměně informací, měli bychom být velmi opatrní. Měli byste si představit, zda chcete své údaje e, o e, bankovních účtech dát úřadům Spojeného království. Já bych si e, vám řekla, dejte si na to velký pozor. Děkuji, říká paní předsedkyně. Mm, paní Šutes. Ne, ne. Paní předsedkyně. Mohu pokračovat? Dobře. Jakožto stínový zpravodaj bych rád stručně řekl něco eh, na toto téma. Eh, musím říci, že děkuji panu Dominičimu, protože myslím si, že odvedl velmi seriózní práci, dobře promyšlenou a zbuzuje ve mně veliký respekt je třeba se závažně zabývat tuto zprávu, aby člověk mohl zjistit, v čem souhlasí a v čem nesouhlasí. Podle mého názoru ovšem zpráva kráčí správným směrem a my ji podporujeme. Ovšem, kladu si otázku potírání daňových úniků, daňových podvodů. Je to velice složitá otázka, není to jednoduché a myslím si, že díky posměňovacím návrhům kolegům bylo možné to původní znění ještě vylepšit. Zatím jsme ještě neměli možnost tady velice podrobně spolupracovat s kolegou, ale doufám, že tu možnost ještě mít budeme. A v tuto chvíli jsem chtěl pouze říci, že s pozměňovacími návrhy souhlasím. Je jich tam několik, který by, které bych tady chtěl zmínit. Rád bych eh, o těchto věcech s vámi diskutoval. A Možná bude potřeba jenom, aby vysvětlil, co tím myslí. 17, 41, 45, 46, 52, 53 a 56. To jsou pozměňovací návrhy, kde máme ještě určité otázky a možná budeme mít i nějakou výhradu, ale v tuto chvíli bych chtěl požádat o to, abychom o tom co nejdříve začali diskutovat, tak abychom nalezli společné řešení. Jinak s tím souhlasíme a zprávu kolegy podporujeme. Ještě jednou vám opravdu srdečně děkuji za tuto velice obtížnou práci a opravdu vám děkuji za to, že jste převzal tuto zprávu za náš výbor. Děkuji. Uh, Pan Lambert, děkuji vám, paní předsedkyně, a chci poblahopřát eh, panu zpravodaji za výbornou práci. Eh, také se chci vyjádřit k tomu, co už tady zaznělo. Tady je obrovský prostor pro soulad mezi různými politickými skupinami. Jednak eh, se omlouvám za nepřítomnost Evy Žoli, která je z eh, delegací na misi v Africe a v každém požádala mě, abych vystoupil za ní. Nebudu procházet všech 26 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Chci se jenom vyjádřit k několika pozměňovacím návrhům, které předložili kolegové, abychom zahájili rozpravu. Jednak paní Cury, doufám, že, ne, že vyslovuji jméno správně, stále zjišťuji, že se můžeme shodnout na řadě věcí a podpořil bych většinu pozměňovacích návrhů, které jste za EPP předložila. Tam, kde se lišíme, je společný konsolidovaný základ daně pro obchodní společnosti, CCTB, můžeme to, pokud by se to spojilo se zprávami podle zemí, mělo by to být realizovatelné. A ti z nás, kterým se líbí daňová soutěž, uvidíte, že taková soutěž mezi daňovými zprávami bude spravedlivější. Já bych sice takovou daňovou soutěž nerad viděl, ale možná by to prospělo i těm, kteří zastávají. A dále viditelnost. Zmínil bych eh, také nově rostoucí státy nebo nové členské státy. Eh, tam nejde eh, o to, že v důsledku tohoto konsolidovaného daňového eh, základu bude stejná sazba daně všude. My jsme za harmonizaci daňových sazeb v pořádku, ale budou existovat určité koridory, kde budou daně jiné, eh, tak aby se bral v úvahu rozvoj, stupeň rozvoje dané země. Nebudeme toto dělat paušálně stejně. Představme si, pokud je někdo ve složité situaci, kdy řekneme, že daná daňová sazba by byla neudržitelná, udržitelná vzhledem ke stavu ekonomiky. A také se chci vyjádřit eh, k kritice OECD. Já jsem už řekl včera, že OECD by nemělo být zlatým standardem ve spolupráci v oblasti daní. A zmínili jste 12 dohod, které je možné v tomto eh, eh, smyslu obejít. Pro mě je to pouze nejenom ten počet dohod, ale skutečnost, že můžete uzavřít téměř jakoukoliv dohodu. Když řekneme moje země Belgie se dohodne s vaší zemí eh, dát si dvakrát ročně oběd, eh, tak je to dohoda a je to v pořádku. A neříká nic o obsahu té dohody. A s tím nemůžeme souhlasit. A OECD samozřejmě Ehm, výměnu informací na vyžádání činí normou a s tím nemůžeme souhlasit. A mohu také ještě rovnou přeskočit k pozměňovacím návrhu, které paní Ford ehm, podpořila ještě před mým vystoupením. Sdílím vaše obavy z ochrany soukromí ehm, samozřejmě nikdo nechce vystavit svá soukromá data veřejnosti. A samozřejmě eh, tam se ukázalo neprofesionální jednání britské vlády, že taková data se dostala na veřejnost, ale Tady není přeci žádný důvod, že vaše vláda se chová nekompetentně, že my bychom eh, měli sami sobě zabránit využití jediného nástroje, který je účinný, tedy automatické výměny informací. A pokud to mohu říci trochu tvrdě, až se vaše vláda dostane k moci, tak to napravte. Eh, vaše britská vláda, pokud vím, dokáže chránit tajemství, kde máte jaderné ponorky. Eh, a když dokážete chránit taková tajemství, tak jsem přesvědčen, že můžete stejně chránit informace o daňových poplatnících. Nej, nejsou tomu žádné překážky, prosím, nesnažte se hledat výmluvy, které vám pomohou bojovat proti automatické výměně dat. E, tolik, co jsem chtěl říci a chtěl bych ještě e, doplnit, vím, že kolega tady není, ale e, že bychom víceméně podporovali ty další pozměňovací návrhy. A myslím si, že budeme moci víceméně diskuzi eh, poměrně rychle uzavřít a eh, budeme to v jedné fázi moci předložit komisi a radě v oblasti daňové spolupráce. Děkuji, říká předsedkyně. Samozřejmě, pane Lamberte, můžete eh, předkládat návrhy o nekompetentních nebo kompetentních vládách, kdekoliv chcete, ale myslím si, že právě představitele konzervativní strany eh, jsou často právě v těch daňových rájích, kde si vůbec nepřejí eh, automatickou výměnu informací. Dejte si pozor, co tedy budete tady prohlašovat jako svá přání. Paní Lulingová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Předchozí řečník mě příliš nepřesvědčil a to ani pokud jde o výměnu informací, automatickou výměnu informací, ale protože už jsem včera dlouho hovořila na toto téma, když jsme hovořili o administrativní spolupráci v oblasti daní, tak v tuto chvíli se omezím pouze na několik konkrétních přesných poznámek, které se budou týkat určitých priorit a pozměňovacích návrhů, které jsem předložila s paní Ford, takže já se teď připojuji k tomu, co řekla ona. Potom, pokud je o výměnu informací, já si myslím, že je potřeba, aby ty standardy OECD byly jednotně uplatňovány. To by opravdu představovalo reálný pokrok. A já také, že, nebo už jsem říkala, proč jsem proti automatickou výměnu informací a už se k tomu nebudu vracet. Eh, pozměňovací návrh 46 eh, také hovoří tímto směrem. Takže Stejně bych ale chtěla říci několik slov o pokud jde o bankovní tajemství, protože to je něco, co se stalo politicky nekorektní a je to jaksi očerňováno jakožto určitý zdroj všeho špatného. A já bych chtěla uvést jeden článek z německého tisku, protože eh, Němčina to je tady jazyk, který se často používá, takže já to budu citovat v Němčině. Eh, bankovní tajemství, tajemství bankovních zákazníků, protože tady je lepší hovořit o tajemství bankovních zákazníků. A je to vlastně důsledek základního práva na, vlastnictví nebo soukromí a Tady jsou různé věci, které jsou samozřejmě uznávány a samozřejmě levá strana, levicová strana, levicoví politici jsou vždy tady na barikádách, když se řeší takovéto věci. Tato úvaha odpovídá svobodné státní filozofii, která jednotlivce hodnotí jako něco vyššího, než je stát a svobodu jako něco důležitějšího než povinnost. A jde o ochranu, ovšem, když se lehkomyslně vzdáme soukromé ochrany, tak by hrozilo, že bychom upadli do totalitního uh, přístupu. A tady je potřeba přiměřenosti, která bohužel uh, není vždy dodržována v oblasti fiskální v mnoha členských zemích. Takže tyto věci jsou velice důležité a to, že někdo zneužívá tuto svobodu, to by nás nemělo vést k tomu, abychom spochybnili tu svobodu jako celek. Já nezdílím filozofii, která vlastně, nebo ze které vychází ta zpráva. Já si myslím, že tady by bylo potřeba o tom hovořit v jiných politických skupinách. To se zatím nestalo a z toho důvodu už v tuto chvíli se k tomu nebudu podrobně vyjádře, vyjadřovat, nebudu hovořit o dalších pozměňovacích návrzích. Děkuji. Pan Bulman. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že pan Dominici předložil velice vyváženou zprávu a jak již včera, nechci to tady příliš protahovat, ale stejně jako včera bych chtěl požádat ostatní právě v, v případech daňových zpráv, tak abyste měli eh, konsenzuální postoj, protože, a to je velice důležité, tento parlament bojuje také o to, abychom mohli poskytovat dobré rady tam, kde ještě nejsme zákonodárci, protože to jsou věci, eh, které jsou zásadní v hospodářství a v těchto věcech bez souhlasu Evropského parlamentu není možné přijmout cokoliv. A paní kolegyně Lulingová, tady musím ještě jednou zdůraznit to, že tady jde samozřejmě o svobodu a eh, hovoří se tady o svobodě jednotlivce. Tady nejde o vyvlastnění bankovního konta. Jde o to, aby ne ve výši milionů nebo miliard byly zpronevěřovány peníze, které patří eh, vlastně daňovým orgánům eh, vlastně těch daňových, aby tady nebyly úniky daňových příjmů. My se snažíme zabránit daňovým únikům a snažíme se, aby daňový systém byl efektivnější. A já bych proto chtěl eh, požádat eh, tedy ty oponenty, aby se zamysleli nad tím, jestli tady nejsou také určité moudré linie v té zprávě, aby se nad eh, nimi, aby je přejali. Pane Lamberte, dávám slovo, ale chtěl, chtěla jsem ještě umožnit vým, výměnu informací, ale dovolím vám jenom krátkou připomínku. 30 vteřin neřík. Děkuji vám. Já bych vám chtěl říci, že samozřejmě je důležité, že chcete chránit svobodu, to je velice důležité, ale musíte to vyvážit i jinými důležitými principy, jako je například odpovědnost. Já vím, že odpovědnost je pro vás také důležitá, takže vedle svobodou a zodpovědností je potřeba mít vyváženost a když je tam dobrá vyváženost, tak samozřejmě nesmí být eh, zneužívána svoboda a proto musíme apelovat také na zodpovědnost. Děkuji. Děkuji za stručnost, pane Domeniči, dám vám opět slovo, abyste mohla reagovat na některé připomínky a konkrétně pozměňovací návrhy. E, a 11. ledna bude hlasování, že? E, vzhledem k tomu, že nezbývá moc času, chcete, aby se vyjádřila také komise k pozměňovacím návrhům? Je to na vás? Vy si přejete, aby se vyjádřila? Prosím, dejme tedy slovo panu e, zástupci z komise. Thank you very much, chair. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, já pravděpodobně nebudu moci sledovat všech těchto 59 pozměňovacích návrhů podrobně, ovšem alespoň několik poznámek. Je jasné, že je to kontroverzní téma, je to obtížné téma, to je velice jasné a proto je nesmírně důležité pro nás, pro komisi, aby Evropský parlament podpořil ten hlavní směr, kterým se ubíráme. Protože komunikace v této oblasti je v podstatě naší jednou z hlavních politik a někteří poslanci už o tom hovořili. Podívali jsme se na určité konkrétní prvky, na jiných například schůzkách, to znamená společná mm, asistence v této oblasti, poskytování informací a tak dále. Myslím si, že paní Jory má pravdu. Ano, měli bychom to dělat všechno praktickým způsobem v praxi a tak dále. My chceme, abychom měli jasnou politiku, která bude aplikována v něco, co bude funkční. Proto je velice důležité, my se snažíme o to, aby rada přistoupila k určitě koordinované politice, jasné politice, interní, externí. Pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, jsou samozřejmě ty, které, o kterými se domníváme, že jsou ty správné pozměňovací návrhy. Rád bych rovněž řekl, že dneska v podstatě testujeme vůli Eh, rady, protože na ECOFINu se právě zabývají mnoha návrhy, které předložila Evropská komise. A doufám, že parlament poté bude moci soudit na základě dnešní diskuze, úspěchu dnešní diskuze, jakým směrem se ubírá celé toto téma, politický eh, nebo jakým způsobem vememe v potaz politické návrhy z vaší strany. Jedna konkrétní věc, kterou jsme pokryli v oblasti pozměňovacích návrhů, to znamená nezneužívání nebo uh, aby nešlo k úniku, musíme dělat rozdíly mezi konkrétními aspekty, které se dotýkají boje proti podvodům a zároveň systéma, systémové změny na druhé straně, které by měly posílit transparentnost, efektivní daňový systém zájmu nás všech. To znamená nejenom zájmu rozvojových zemí, ale rovněž tzv. exit strategie pro členské státy, tak abychom měli opravdu efektivní daňové systémy k dispozici. Už jste se o tom zmínili, je zde mnoho různých podrobných pozměňovacích návrhů, o kterých nebudu hovořit podrobně. Ovšem, povšiml jsem si, že poslanci mají veliký zájem o tuto oblast. To mě opravdu potěšilo a hovořili o konkrétních bodech, které potřebujeme. To znamená nejenom celková politika, ale zaměření se na konkrétní záležitosti, to znamená něco konkrétního, co bude skutečně fungovat. Myslím si, že to je opravdu velice pozitivní pohled na vaši práci, pane zpravodaji, cínových zpravodajů. Chcete to ještě nějak ukončit, celé to téma úplně na závěr, pár slov? Máme před pět minut? Dobře, tak. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rád bych poděkoval všem, rád bych poděkoval všem, kteří se zapojili do dnešní diskuze. Rád bych poděkoval za jejich poděkování, ocenění mé práce. Nebudu hovořit o všech bodech. Ovšem pan Boumar se zmínil o jedné záležitosti, která je nesmírně důležitá. To, že připravujeme tuto oblast, ehm, tím v podstatě obnovujeme i důstojnost Evropského parlamentu v oblasti, ve které zatím nejsme spolu legislátorem nebo tvůrcem legislativy. To znamená, že poznámka pana kolegy v tomto ohledu je nesmírně důležitá. První věc, pokud je o automatické výměny informací. Nebudu hovořit dlouze na toto téma. My jsme už se zmínili o této problematice, když jsme se zmínili o zprávě pana Alvarese Čili pokud jde o automatickou výměnu informací, ta si myslím, že už funguje. Funguje dobře mezi členskými státy. Proto si myslím, že by bylo dobré zaměřit se především na ochranu a důvěrnost přenášených dat. Ovšem, v tomto směru existují ustanovení, opatření, která by měla zajistit důvěryhodnost nebo důvěrnost předávaných informací. Zpráva z toho vychází a já jsem velice rád, že se komise opět zmínila o tomto tématu. Čili my se budeme snažit o zavedení automatické informa- automatické výměny dat, ne protože bychom chtěli sledovat naše občany a jejich eh, aktivity, ale abychom zabránili nelegálním, nezákonným činnostem. Jakmile budeme spochybňovat role našich institucí, tak eh, by to jenom přililo oleje do ohně. Rád bych poděkoval eh, i ostatním kolegům za jejich připomínky. A pokud jde o Pokud jde o výměnu, pokud jde o výměnu informací, tak si myslím, tomu jsme se věnovali. Pokud jde o CCTB, to znamená společný základ eh, podnikové daně. K tomu už parlament eh, předložil své stanovisko. Především je to stanovisko z roku 2005, eh, zpráva pana Bercányho k tomuto tématu. Souhlasím rovněž s panem Lambercem v tom, že bychom chtěli vypracovat určitou společnou metodu v této oblasti pro mezinárodní společnosti, to znamená vytvořit spíše výhody pro tyto mezinárodní společnosti, což eh, nenaruší autonomii členských států v oblasti daňové. Všechno je samozřejmě pořád v jejich rukách, to znamená daňový základ, sazby. Od roku 2006 do roku 2008 fungovala na půdě komise technická skupina, bohužel eh, na, po irském referendu se jejich práce zpomalila a politicky si myslím, že dozrál čas pro to, abychom obnovili práci této technické skupiny. Nesmíme zapomínat na to, že pro CCCTB, pro tento společný základ podnikové daně, tam bychom měli spíše přistupovat postupně. To znamená, že společnosti by si mohli zvolit, zda budou fungovat v rámci tohoto systému či nikoliv, alespoň v té první etapě. Především jde o to, abychom umožnili posílenou spolupráci v této oblasti, která by poté hm, vytvořila jiné podmínky, jiné prostředí spolupráce mezi členskými státy na to nezapomínejme. Ještě jednou děkuji za všechny příspěvky a těším se na naši dobrou další spolupráci a paní Děry děkuji za vaši mm, úžasnou italštinu. Okay, well, thank you very much and... Děkujeme, říká paní předsedkyně. Budeme hlasovat 11. první. Samozřejmě to je jenom plán, záleží na tom, zda pro, mm, náhodou nebudou probíhat slyšení komise. Ovšem 11. to máme na programu a nyní se budeme věnovat dalšímu bodu na našem programu. Vidím, že zpravodaj zatím nedorazil. Ví někdo, kdy, kdy, se, kdy se objeví? Tak mu dáme ještě několik minutek, protože v 11 jsme měli začít s jeho zprávou. Je to Zpráva o výročním prohlášení o eurozóně a veřejných financích za rok 2009. Je to nesmírně důležitá oblast práce našeho výboru. Včera jistě vám předseda už se o tom zmínil, že koordinátoři plus Biro měli schůzku s Ekofinem, s Trojkou a na této schůzce jsme rovněž hovořili o veřejných financích, takže doufám, že pan Kikold bude mít všechny aktuální informace k dispozici a poskytne nám i stanovisko předsednictví v tomto ohledu. <clears throat> Tak. Okay, colleagues, can I... Can we restart the committee? Our rapporteur has arrived. Um, do you need a few minutes to organize yourself? Milí kolegové, myslím, že bychom mohli začít, ovšem dívám se na zpravodaje, zapotřebuje ještě minutku, aby, nám, aby se připravil. I see waiting for us. Okay, let's start the debate. Our rapporteur is here, Mr. Pana zpravodaje zde máme, to znamená, je to bod číslo 13, zpráva o výročním prohlášení o eurozóně a veřejných financích za rok 2009. Máte slovo. Děkuji. Nejprve bych se chtěl omluvit za to, že jsem dorazil pozdě, protože zároveň tady byla vánská delegace a pan Makajo je tam jako předseda a pak tam byli ještě zástupci komise a velvyslanectví Kolumbie a Peru, kde se vlastně domlouvá nová dohoda o volném obchodě, jde o porušování lidských práv, o životní prostředí, a já tedy tady právě přepínám mezi těmito dvěma světy a přebíhám. A to jsou zkrátka ty problémy té organizace uvnitř parlamentu. Nechci vůbec opakovat to, co jsem vše sepsal v té zprávě. Samozřejmě tady máme problém, že mm, tady ta tematická oblast je velice rozsáhlá, my máme málo místa, abychom se k tomu mohli vyjádřit. Takže proto ehm, Tady jsou samozřejmě pozměňovací návrhy k té zprávy a o tom bych chtěl pohovořit. A samozřejmě chci zmínit ještě jednu velice klíčovou otázku. Pokud jde o návrh komise ke stavu eurozóny, tak velice důležité je to, že komise tady klíčové místo dala otázce nerovnovách a tak tomu nebylo vždy, pokud jde o toto téma. A právě proto také ty věci, které jsou ve zprávě, v návrhu zprávy, zaměřeny právě na tuto oblast. A já se velice těším na další diskuzi o těchto návrzích, jak tady ve výboru, tak eh, potom samozřejmě s komisí a potom možná časem i s radou. Je to opravdu eh, klíčový návrh a klíčovým návrhem jsou nástroje, paktu stability a růstu, eh, které mají být využity k tomu, aby se bojovalo proti přílišným deficitům a vlastně i přílišným přebytkům členských zemí a tímto způsobem vlastně dospět k určitému vyváženému rozvoji uvnitř eurozóny. Potom bych chtěl upozornit ještě na jeden druhý návrh, který je podle mého názoru klíčový, pokud jde o tyto otázky. Dalším důležitým důvodem pro nerovnováhu, kterou jsme zažili během krize, byl nárůst cen za majetek nebo nemovitosti a já si myslím, že si tady tu otázku musíme naprosto otevřeně položit. Evropská unie dělá dobře, když se snaží stabilizovat hospodářský rozvoj a e, exit strategii a když se tady snaží vytvořit silnou strategii, která se snaží omezit závislost různých eh, zdrojů nebo surovin a tím vlastně zabránit kolísání cen a nejrůznějším spekulacím, které to sebou přináší. Takže tím se vlastně také přispívá k vytvoření více pracovních míst a mm, k vytváření udržitelných perspektivních odvětví průmyslu. Pokud jde o veřejné finance, tak eh, tady vlastně to základní stanovisko musíme podpořit. To, co se týká těch nadměrných deficitů a těch postupů, které s tím souvisí v rámci růstového a stabilitního paktu, tak to, co tam dělá komise, tak to je dobré. Ale my, tedy parlament, bychom měli zaujmout tu pozici, že samo o sobě to nestačí. Po té zprávě, co komise předloží ke stavu veřejných financí, vlastně je jasné, že jednotlivé členské země z vlastní síly, no, pokud jde o ty struktury eurozóny, by měly veliké problémy, aby se vlastním úsilím z té situace dostali ven my, tedy Evropský parlament, bychom měli zvážit všechny tyto otázky a možnosti řešení. Měli bychom je otevřeně řešit v té zprávě. A to se také snažím učinit v tom návrhu, protože tam upozorňujeme na to, že to je problém pro členské země. Jednak je tady velký tlak, velká hospodářská nestabilita, nerovnost a také pokud jde o omezení té daňové spolupráce, tak je to problematické, kdyby se to stalo, aby vyrovnali ty své rozpočty. V eurozóny v tuto chvíli pozorujeme něco, co by vlastně v měnové unii vůbec být nemělo. Tedy to, že různé členské země platí různě vysoké úroky za financování eh, svých státních dluhů. Princip solidarity v Evropské unii vlastně téměř volá po tom, aby se zabránilo tomu, aby členské země tady nesly tak veliké zatížení, eh, pokud je o ten jejich dluh. A to je v podstatě také určitá politická otázka, určitá možnost, jak vyvážit tyto zájmy. Jednak je tady úsilí úžej spolupracovat v rámci možností a v rámci možnosti vyrovnávat eh, přílišnou eh, vlastně daňovou soutěž a na druhé straně jde o to, aby členské státy v této věci nemusely nést příliš vysoké náklady kvůli financování svých deficitů. A já si myslím, že tady by bylo možné navrhnout určitou dohodu a na tom já teď pracuji a jsem velice zvědavý, co vy si o tom myslíte. A potom bych chtěl zmínit ještě jednu věc, která tady v tom textu nestojí, a to je otázka rozšíření eurozóny o další členské země. Já už jsem to zmínil během naší první výměny názorů. Říkal jsem, že to je podle mého názoru velmi důležité téma a kvůli nedostatku času jsem to tady více nerozebíral, ale předpokládám, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů bychom to udělat měli. A já bych právě vás, eh, stínové zpravodaje, chtěl požádat, abyste se k tomu vyjádřili z pohledu vašich skupin, protože ta otázka je samozřejmě velice komplikovaná. Já chápu, že tady k tomu není jednotný názor. A princip solidarity by vlastně měl vést k tomu, že my v parlamentu budeme otevření k této otázce, protože na druhé straně jsou tady důležité ekonomické otázky v tom smyslu, zda země, která ještě není stabilní a kvůli hospodářskému vývoji se očekávají větší eh, inflace, tak jestli taková země by měla vstoupit do měnové unie. Takže to je věc, o které bychom měli otevřeně diskutovat a možná bychom eh, měli dát stranou naše rozdíly mezi skupinami a měli bychom opravdu se snažit eh, to tady společně promyslet, protože to se týká opravdu zásadních principů Evropské unie. Tedy jak budeme nakládat s tou snahou eh, rychleji se dostat do eurozóny. Eh, myslím si, že to by mělo stačit. Teď už se těším na vaše připomínky a doufám, že naše debata bude velice otevřená, že se nám podaří najít konsenzus, abychom vylepšili tu zprávu. Děkuji. Okay, thank you. Děkujeme. Pane zpravodaji, poprosíme stínové zpravodaje, paní Briado Kuny za EPP. Merci, Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, Především bych velice ráda poděkovala za práci pana Gigolda, zpravodaje, za opravdu velice kvalitní práci. Rovněž osobně bych mu ráda poděkovala, protože když jsme společně hovořili, tak se mnou mluvila francouzsky, za což bych mu velice ráda poděkovala. Zároveň za to, že vzal v potaz několik mých poznámek, kterých jsme se nakonec domluvili na společném postupu. Máme zde několik bodů, několik bodů této zprávy, možná se k tomu ještě vrátíme, především pokud jde o měnovou politiku. Jsou zde některé zajímavé návrhy, které zde padly v oblasti měnové politiky. Všem možná pokud jde o nějaké úpravy v oblasti platu a tak dále. Hovoříme, že v podstatě to umožňuje určitou konkurenceschopnost nebo soutěž této oblasti. No, je to stabilita, mm, v této oblasti cenová stabilita. Zde bych ráda poděkovala zpravodaji za to, že, že mm, postupovala velice správným způsobem, pokud jde o Evropskou banku. Myslím si ovšem, že ale nemusíme revidovat definici, pokud jde o stability, stabilitu cen, nebo že bychom se měli zaměřit na některé oblasti, které se dotýkají aktivních cen. Pokud jde o veřejné finance, v této oblasti mě to trochu překvapilo, to, že pan zpravodaj navrhuje určitý limit, určitý limit který by se dotýkal nějakých přemrštěných zásad, to znamená určitých zásahů, proti kterým já osobně jsem. Pokud jde o nějaké přemrštěné schodky nebo zadluženost státu, samozřejmě to, v tom jsem zajedno se zpravodajem, musíme postupovat velice opatrně. Pokud jde o daňové záležitosti, tam jsem pro spolupráci na evropské úrovni, o posílenou spolupráci v této oblasti. Ovšem je zde ještě problém, pokud jde o jednotnost na půdě rady. Ovšem, měli bychom se alespoň snažit o nějaký společný základ daně u společnosti. Pokud jde o povinnosti v této oblasti, myslím si, že mm, v té, to znamená v oblasti eurozóny, tam bychom ještě měli v debatě pokračovat, tak jak už, o tom hovořil, hovořil pan zpravodaj, ovšem tyto euroobligace, to jsou záležitosti, pracují instituce, což není povoleno na základě naší smlouvy. Naopak, možná by to mohly být nějaké půjčky v eurech um, ze strany několika členských států. Hmm, to si myslím, že by mohl být zajímavý přístup. Ovšem, je to záležitost, ke které musíme přistupovat velice opatrně, musíme to ještě všechno proskoumat v jednotlivých politických skupinách. U nás v EPP jsme se ještě této věci, této věci zatím nevěnovali podrobně, proto bychom to chtěli rozebrat v následujících dnech. Zároveň se těším na argumenty dalších kolegů právě k tomuto bodu, protože to je záležitost, která se cyklicky neustále opakuje a myslím si, že je to velice zajímavé. Pokud jde o vnější zastoupení eurozóny, tak tam souhlasím s panem zpravodajem. Domnívám se, že je na čase, aby toto zastupování eurozóny bylo jednotné, jednotným hlasem, aby se tímto způsobem posílil její hlas, aby byl transparentnější na mezinárodní scéně. Čili ano, je to výroční prohlášení, budeme o tom hovořit. V mé politické skupině všem toto byly pouze ty první prvky, o kterých jsem se chtěla zmínit a poděkovat za kvalitní práci zpravodaje. Děkuji, děkujeme, říká paní předsedající, pan Van Gogh za SND. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za kvalitní zprávu, je velice ambiciózní a zabývá se všemi částmi makroekonomické evropské politiky, ať už je to měnová politika, eh, měna, eh, směnová politika nebo rozpočtová. Pokud jde o, politiku směných kurzů, tak eh, tady vlastně souhlasím s tou výzvou, abychom eventuálně ještě jednou prodiskutovali tuto politiku eh, s ohledem na eh, stále klesající směný kurz dolaru. To samozřejmě působí evropským ekonomikám problémy a nejenom těm, který mají deficit, ale například i Německu. Tam to euro opravdu silné má určité důsledky a my bychom chtěli, aby se tady opravdu ještě jednou diskutovalo o paritách mezinárodních měn. Pokud jde o měnovou politiku, tak eh, Stejně tak jako pan Kikolt, já jsem velmi rád za politiku Evropské centrální banky, protože to je anticyklická politika, hodně se hovoří o té rozpočtové anticyklické politiky a ta politika Evropské centrální banky byla také anticyklická. Eh, vzhledem k těm miliardám eh, eur, které byly vlastně vloženy, vydány na krizi. A na rozdíl od mé předřečnice, eh, já si myslím, že pokud jde o ty strukturální reformy, tak tady vlastně se jak si narušila vnitřní poptávka v Evropě. Německo o tom také něco ví, protože Německo teď velmi závisí na vývozech, pokud jde o tu makroekonomickou úroveň. A pokud jde o příčiny inflace, tak tady bych chtěl souhlasit s tím, že ta zpráva je velice eh, zajímavá, že se tady věnuje eh, té inflaci a cenám, nákladům. Ehm, Inflace prostřednictvím eh, poptávky, to tady není tak výrazné, teď máme nedostatečnou zaměstnanost a to znamená, že tady ta inflace vyplývá především z navýšení cen surovin, protože jsme v období, kdy velmi dochází k tomu, že platy jsou spíše se drží stejné nebo jsou umírněné. Pokud jde o rozpočtovou otázku, tak tady některé věci by měly být upřesněny ale já to pak udělám osobně, protože se zabývám zprávou o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a teď bych eh, se k tomu vyjádřil několika pozměňovacími návrhy, protože já si myslím, že některé pasáže jsou vlastně dvojznačné protože eh, tady se hovoří o té anticyklické rozpočtové politice, ale zároveň pan zpravodaj i v období recese zdůrazňuje neudržitelný stav veřejného zadlužení. Veřejné zadlužení eh, vlastně a, a ta, ta udržitelnost eh, veřejných financí se měří dlouhodobě to znamená v obdobích, kde jsou přebytky a v obdobích, kde jsou deficity. Takže já si myslím, že je to vlastně jakýmsi protiřečením, eh, když se tady hovoří o tom, že se mají sankcionovat státy, které mají obnovu eh, v kontextu se vlastně ta opatření na obnovu zruší příliš rychle, tak eh, se přeruší růst a zase se prohloubí rozpočty, je deficity rozpočtové. Takže teď bychom eh, vlastně neměli přerušovat eh, ty opatření pro obnovu. Neměly by být zrušeny příliš przy. Já samozřejmě nejsem fanatik zadlužování, pochopte mě prosím správně, ale myslím si, a myslím si, že když je plná zaměstnanost, tak samozřejmě eh, by tam neměly být takové postupy a dnes jsou tady samozřejmě eh, státy, které prohlubují ty špatné dluhy a komise by samozřejmě měla zhodnotit kvalitu toho zadlužení ať už je to tedy to, jestli je to, to dobré zadlužení nebo to špatné zadlužení a my k tomu předložíme určité návrhy, ale tady je samozřejmě vždy potřeba eh, zohledňovat ty anticyklická opatření, to, jak je to například ve stab- paktu stability, je tady potřeba to vše revidovat, to znamená, jakmile je to tam eh, těch 3, 3% eh, nebo 60%, a když jsou tam nějaké výjimečné situace, tak se k tomu přistupuje jinak. A teď jsme ve výjimečné současné situaci, protože růst, tento růk je, růst je negativním, 4 až 5 v Evropě. A takže to jsou naše připomínky. Ale samozřejmě jinak jsme velice konstruktivní, pokud jde o tuto zprávu. Děkuji. Děkujeme. Pan Sarmosa z ALDE. Uh, muchas gracias. Děkuji za slovo. Rovněž bych rád poděkoval zpravodaji za práci, kterou odvedl. Probíhalo několik diskuzí se zpravodajem, kde jsme se podělili o naše argumenty, v některých věcech se naše názory liší. V těchto oblastech předložíme pozměňovací návrhy a to do konce tohoto týdne. Zároveň souhlasíme s určitou obavou, která zde zazněla, pokud jde o mm, excesivní veřejné zadlužení a myslím si, že v této oblasti bychom potřebovali určité možná definice o tom, kde bychom mohli využít veřejné finance, ve kterých oblastech, v tomto ohledu například, ať už je to vzdělávání jako v Německu, nebo například ve Španělsku, v oblasti pladeb a podobně. Proto si myslím, že bychom se měli podívat na to, jaký dopad budou mít tyto politiky veřejných výdajů, pokud chceme, aby měly dopad na růst. Proto je velice důležité, abychom tyto informace o veřejných financích měli k dispozici, protože v některé scénáře budou takové, že ty to veřejné zadlužení bude neudržitelné a tím se dostaneme opravdu zase do takové bubliny v následujících letech, která opět praskne, čili proto předložíme pozměňovací návrhy v tomto ohledu. Souhlasíme s panem zpravodajem v tom, že potřebujeme nově definovat i oblast cenové stability. Proto se musíme zabývat i finančními aktivy, především fyzického, teda ty mm, hmotná aktiva. Probíhá mnoho slyšení v tomto období, ať už mm, jsou to slyšení u nás nebo v, v výboru, který se zabývá stávající krizovou situaci. Například ve Španělsku. V Španělsku jsme viděli za posledních několik let 20% nárůst za to ročně v oblasti úvěru na bydlení, čili asi bychom měli vytvořit nějaký systém určitého semaforu, protože v této oblasti bychom měli aplikovat určitá kritéria, určité podmínky. Došlo k takové obrovské opět bublině, která praskla ve Španělsku na tomto trhu z úvěry do oblasti nemovitosti a my nechceme, aby se to opakovalo v Evropě. Pokud jde o nás, o liberály, jestli ještě několik záležitostí, které bychom měli prodiskutovat, například eh, společná, společná rozpočtová politikám. To znamená, že bychom měli mít, ale pokud chceme mít společnou politiku, musíme mít společné určité, mm, no, jako kdybychom měli určitého ministra pro oblast financí, protože takovým příkladem by, nás, by pro nás mohly být Spojené státy americké, které fungují v tomto ohledu, protože rozpočtová politika to je něco, co řídí ve Spojených státech federální vláda. To je model, který si zaslouží pozornost, protože jednotná měnová politika se zlepší pouze, pokud budeme mít určité něco takového jako ministerstvo financí, Evropské ministerstvo, které by to podpořilo, které by to řídilo, měli bychom o tom diskutovat, mohlo by to být zajímavé pro komisi, jakož i pro Evropskou centrální banku, tak aby se mohlo, tam myslím si, že bychom se měli zabývat studiem této oblasti souhlasíme s určitými obavami, pokud jde o schodek běžného účtu. V některých zemích to chápeme, že to vzbuzuje různé obavy, je velice obtížné rovněž nějakým způsobem omezit přebytky v této oblasti, protože když se podíváme na literaturu v této oblasti, ta hovoří, že v podstatě bychom měli zvýšit export, především pokud se chceme dostat z krizové situace. My si myslíme, že to není možné nebo není správné, abychom kontrolovali tímto způsobem obchodní přebytky. Já už jsem o tom hovořil. My se domníváme, že to by bylo opravdu zasahování, které by zacházelo nad rámec toho, co je v této oblasti možné. Zároveň si myslíme, že by to bylo dobré pro měnovou politiku, aby kontrolovala přebytky v této oblasti, protože export je právě to, co potřebujeme, abychom se dostali z této krizové situace. Podívejme se na to, co se děje s eurem. Zároveň jsem velice rád, že Evropská komise věnuje pozornost nebo že se snaží respektovat, dívat se i na určitou nerovnováhu z celosvětového lidiska, ovšem když se podíváme na Krugmanovu zprávu a poslední článek této zprávy, kritizuje zde čínskou vládu, protože manipuluje směrný kurz čínské měny. To znamená, že uměle devalvuje jejich měnu, což znamená, že v podstatě vytváří tímto způsobem, díky tomu má Čína um, přebytky v této oblasti. To znamená, že vidíme jasně, jakým způsobem se směrný kurz může zapojit do automatických korekčních mechanismů, jakým způsobem může fungovat. A pokud to nefunguje, tak to je právě proto, že země nerespektují základní principy, zásady v této oblasti. Vidíme to například na příkladu Číny v této oblasti. A proto Evropská centrální banka i komise v nedávné době hovořili o tom, že čínská měna musí posílit, tak aby opravdu vyrovnala ty nerovnováhy, které vidíme z celosvětového hlediska. Zároveň potřebujeme daňovou, fiskální spolupráci. Ovšem, především je to i otázka kompetencí v této oblasti a zpravodaj, když zpravodaj hovoří, že bychom měli ustoupit od soutěže v této oblasti a spíše spolupracovat na fiskálním poli. Nesmíme zapomínat na to, že soutěž je v některých případech zdravá, dobrá, nejenom pro podniky, ale i pro státní zprávu, protože to může znamenat určitou disciplínu, discipl- disciplín, nebo určitou disciplínu v jejich um, aktivitách, určitá omezení v oblasti výdajů a tak dále. K tomu všemu předložíme pozměňovací návrhy, pane Gigolde, a poskytnu vám rovněž i zdroje, knížky, literaturu, která hovoří o výhodách daňové hospodářské soutěže v této oblasti. Nejde pouze o to, že by mělo dojít k snížení daní ve Spojených státech, například většina zemí, většina podniků, které jsou koutovány eh, na burze v podstatě například Delaware, ten má nejvyšší korporátní daně v celých Spojených státech eh, amerických a eh, fungují na tomto území, ne v jiné země, v jiných zemích, dokonce se o tom zmiňoval i Evropský soudní dvůr v oblasti eh, rozsudku ohledně Eh, přebírání podniku a tak dále. Čili domnívám se, že hospodářská soutěž v této oblasti nemusí být až tak negativní. Na základě příkladu, které vidíme ve Spojených státech, tak vidíme, že dokonce eh, země mají svá sídla v, této, v, této, v těchto zemích, eh, například i v oblasti společností, které poskytují mm, služby ve veřejném zájmu a tak dále. I z právního hlediska je to pro ně zajímavější. Na závěr ještě jednou děkuji za spolupráci a poskytneme pozměňovací návrhy k tomu, co už, čeho už jste dosáhl, pane zpravodaji. Děkuji, pan Epping. Ehm, eh, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych především poděkovat panu zpravodaji za jeho zprávu. Musím říct, že je velice zajímavá. Souhlasím s ním, když říká, že uvnitř eurozóny jsou různé vnitřní nerovnováhy, rozdíly, které mohou z dlouhodobého hlediska vytvářet problémy. Příliš velká eurozóna s mnoha národními ekonomikami, kde je opravdu různá situace, jsou v různém stavu a to je problematické, ale samozřejmě eh, se tady nedají tou měnou tyto věci ovlivňovat, když je to všechno jednotná měna. Ale euro měl samozřejmě i velice pozitivní aspekty. Tyto aspekty vnitřní nerovnováhy, to je stále přítomné nebezpečí a musíme na něj dávat velkou velký pozor. Potom, pokud jde o úpravu platu, nebo jak by platy měly vypadat, ano, souhlasím tady s předřečnicím. E, tady to je důležitá věc, když jde o obnovu hospodářství. Já si myslím, že by bylo velice problematické nebo nebezpečné, eh, kdybychom eh, tady chtěli opravdu navyšovat platy, když by to přitom podkopávalo naši konkurenceschopnost. Je to v bodě 7 i 15 a v bodě 15 tam si myslím, že je to poněkud nejasné nebo dvojznačné. Jednak eh, se tady vyzývá k tomu, že je třeba vytvářet pracovní místa, podporovat je a potom se tam navrhuje, aby se ukončilo umírňování platů a aby se stanovily nějaké minimální mzdy a aby tady byly provedeny další doplňující investice a zároveň má být také zohledněn pakt pro růst a stabilitu. Takže tady, tady je toho opravdu tolik mnoho a různých věcí v jednom odstavci, že si říkám, že je toho možná až příliš, protože tam jsou opravdu místy až rozporuplné věci, které se tam slučují. Potom je tady ještě několik dalších aspektů, o kterých bych chtěl pohovořit. Jednak říkáte, že evropský rozpočet je příliš nízký. A já si myslím, že je poměrně rozsáhlý, že je dostatečně velký a možná, že v budoucnosti ještě trochu naroste ale když na evropské úrovni budete vést eh, makroekonomickou politiku, tak potom potřebujete obrovský rozpočet. A jak ho chcete financovat? Nějakou evropskou daní, tak jak eh, to už dlouho chce pan Ferhofstadt? To je ten, kdo to odjak živá, nebo zkrátka již velmi dlouhou dobu požaduje. A potom pakt pro růst a stabilitu ten chcete revidovat. Já si myslím, že my bychom ho neměli měnit, měli bychom se k němu vrátit. Když řekneme, že ho zrušíme a že budeme dělat eh, něco jiného, nějaký jiný balíček, který bude vhodnější pro tuto situaci, tak by to asi nebyla ta nejlepší cesta. Já si myslím, že pakt pro růst a stabilitu je dobrý, je to dobrá věc a měli bychom se ho právě naopak držet, více držet než zatím. Já si myslím, že rozpočtové deficity eh, by tímto způsobem mohly být sníženy. K euroobligacím. To mě také příliš nenadchlo protože to by znamenalo, že by se vytvářelo další zadlužení. A v tuto chvíli, když jsou členské státy velice zadlužené, tak k tomu ještě přicházet s tím, že i Evropa by se měla dále zadlužovat, to mi nepřipadá vhodné. Donívám se, že tady bychom mohli prolomit určitou hráz, kterou jsme si předtím sami vybudovali a která fungovala dobře. Takže já nejsem pro to, aby se Evropská unie ještě zadlužovala. Já jsem pro opatrnou měnovou politiku, patřím k zastáncům politiky uh, Friedmanovi školy, Čikářské školy. On měl podle mě pravdu a na to bychom měli vždy pamatovat. Pan zpravodaj by tady v této věci měl být opatrný, především pokud jde o ty nižší platy. Na to prosím pozor, nebo budeme mít ještě větší nezaměstnanost a to nikomu neprospěje. I have then Mr. Ještě pan Šlikuna, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Také chci poděkovat panu Gilgudovi za velmi ambiciozní zprávu. Ono není snadné, aby ve zprávě na toto téma eh, mohla být pojednána všechna témata. Eh, to je opravdu eh, náročný úkol. Já mám několik připomínek, projdu odstavec po odstavci. K odstavci 2 měnová politika, co se týče Evropské centrální banky jak ukazuje moje vlastní zpráva o ECB, my souhlasíme s měnovou politikou pro dané období, ačkoliv šlo o takzvaně kvalifikovaný souhlas, protože byla období, kdy se banka ohlížela příliš dozadu z hlediska inflace v důsledku cen energie a potravin, když byla krize v plném proudu, když hrozila krize ještě předtím tedy. A Mm, v zásadě souhlasím k bodě 5, e, odstavec 5, měli bychom také do celého obrazu zakomponovat čínský yuan. Ztráta konkurenceschopnosti v eurozóně není jenom v souvislosti s dolarem, ale také se změnou e, kurzu čínského yuanu a to by tam mělo být odraženo. E, k odstavci 6. Není jasné, co znamená definice cenové stability, že by toto mělo zahrnovat ceny energií a potravin. Pokud vím, tak e, e, zacílené opatření toto obsahuje a pokud by se mělo ještě dále Eh, to vážení měnit. Mělo by proběhnout průzkum v domácnostech a to možná pan Gilgud měl na mysli, možná ne, ale měl by to vyjasnit. Eh, pokud jde o odstavci 11, 12, 13, souhlasím s tím, že je tam určitá nerovnováha ale e, měly by být tyto aspekty lépe definovány, aby tam nebyla dvouznačnost, zvláště v odstavci 12, kde se píše, že nerovnováha se snížila během krize, ale naopak musím říci, že nerovnováha rozpočtová se rozhodně nesnížila. Mm, a možná je to v té souvislosti, že zpráva definuje ty nerovnováhy nějak jasněji. Možná, kdyby tam bylo jasnější vyjádření, pochopili bychom odstavec 12 lépe. Eh, dále, co se týče eh, rovnoměrnosti z hlediska mest, já si myslím, že eh, tady bychom měli nabídnout něco, co by byl odpovědný plat, eh, který odráží produktivitu a myslím si, že ukončení takového režimu by bylo poněkud zvláštní. Možná bychom měli zvažovat eh, ukončení balíčku pobídek a rozlišovat mezi zeměmi s předbytkem a se schodkem a pak bychom mohli zvážit, zda by země s přebytkem nemohla pokračovat v balíčku pobídek po delší dobu než ty země, které jsou vysoce zadlužené a mají velké schodky. A ty schodky musí řešit. A k odstavci 20. Není úplně jasné, respektive zpráva by měla říci konkrétně, jak postupovat při nadměrném schodku. Nemůžeme jenom obecně uvést, že postup při nadměrném schodku eh, se má uplatnit a tak dále, aby se členské státy vyvarovaly. My bychom měli přesně říci, co od státu v tomto smyslu očekáváme a to by mělo být konkrétní i v odstavci 24. Dále si myslím, že by se zpráva měla věnovat tématu, že eurozóna v určitých obdobích Například i nyní eh, probíhá dvourychlostně. Máme jednu skupinu států, které jsou disciplinovanější než ostatní a pak takový ten hlavní klastr členů eurozóny, které mají velké problémy v této době a je skutečně obtížné se na ně obracet v tomto smyslu a to eurozóně jako takové neprospívá. Měli bychom tedy zvažovat strategii výstupu, exit strategy, kde hovoříme eh, o koordinaci měnových politik. Měli bychom brát v úvahu, že eh, tedy rozpočtová politika by měla odrážet i měnovou politiku eh, a rozhodně toto je záležitost, kterou doporučují i akademici. V každém případě považuji tuto zprávu za kvalitní a v každém případě jenom bych chtěl projasnit a posílit některé body. Děkuji, říká předsedající. Toto byla velmi informativní rozprava. Pane Gilgude, chcete to uzavřít? Ještě jeden řečník na seznamu, prosím o stručnost. Děkuji. Ano, eh, skutečně to, co eh, pan Gigol říkal, mě oslovilo. Cítím se poněkud osamocená nebo stranou, protože nepatříme do eurozóny a já vám chci poděkovat za váš návrh, za to, že jste eh, zmínili, že by možná nebylo správné hovořit tady o situaci zemí mimo eurozónu. Hovořili jsme o tom, jak eurozóna pomáhá rozvojovým zemím, ale velmi málo hovoříme o tom, co se děje v těch zemích, které nepatří do eurozóny. Během krize se tyto země dostaly do nejhorší situace. A já bych tedy navrhovala, aby hospodářský výbor pozorně řešil tyto věci a diskutoval o nich. Jak vím, tak za dva týdny o tom bude vedena také diskuze ve Štrasburku. Potom bych měla ještě jednu připomínku, eh, kterou každopádně chci vyslovit. A to se týká důležitosti eh, toho jednotného zastupování té eurozóny. Já bych byla opatrnější. Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, tak tady máme vlastně uznání pro to eurozónu, Eurogroup. A jak toto organizovat? Dát jim pravomoce zastupovat eh, tuto skupinu na venek, to by ještě více e, zvýšilo ty rozdíly v Evropě. E, Lisabonská smlouva, ano, skutečně to je krok vpřed a uvidíme, jak to bude e, s vysokou, vysokým zástupcem a s předsedou rady já jsem si jistá, že to by, toto by k soudržnosti nepřispělo. Když v roce 2004 přistoupily země střední a východní Evropy, tak se zavázali, že zavedou euro. A zatím nemůžeme v této oblasti zaznamenat žádné velké pokroky. Velmi často třeba má země například za 8 let socialistické vlády se od toho eh, vzdálila. Ty země, které jsou mimo eurozónu, tak jsou v obtížnější situaci a když se odvážíme udělat ten krok navenek, že eurozóna bude extra navedek reprezentována, tak to uškodí Evropské unie a poškodí to také hospodářskou sílu Evropské unie. Takže já bych si přála, abychom se nepustili na tuto cestu. Děkuji. Děkuji, pane Gelgude, chcete uzavřít diskusi? Děkuji vám mnohokrát za všechny připomínky. Děkuji také za pozitivní zpětnou vazbu. Já bych rád o několika z těch otázek diskutoval, tak jak zazněly i třeba kritické poznámky. Za prvé, otázky euroobligací a sdílení nákladů na různé úrovně úrokových sazeb. Tady bych to měl vysvětlit. Já jsem se nesnažil poukázat na to, že bych byl příznivcem vyššího stupně zadlužení. Já jsem zastáncem využití nástrojů k pomoci těm zemím, které mají nižší náklady k financování toho dluhu, aby měli více volných peněz na investice tedy investice, dejme tomu, do vzdělávání, trvale udržitelného rozvoje a tak dále. Rozhodně tedy nejde o zvýšení již tak vysoké úrovně zadluženosti. Když jsem se pozitivně vyjadřoval o paktu stability a růstu a souhlasím s komisí v, tom, v oblasti vysoké veřejné zadluženosti, neznamená to, že bychom měli okamžitě eh, stáhnout expanzí z ní eh, rozpočtovou politiku. Rozhodně ta zpráva nic takového nezmiňuje. Já myslím, že tady bychom měli jasně rozlišovat. Je tady skutečně znepokojící úroveň zadluženosti a můžeme doporučit i z dobrých důvodů, že by toto mohlo být rozšířeno. Nikdo nemůže vážně říci, že vzhledem k tomu, že je nezbytné investovat do vzdělání, zadlužíme se ve veřejných rozpočtech ještě víc. V současné situaci prostě nemůžeme doporučit okamžité stažení těchto programů, eh, včetně eh, postupu při nadměrném schodku, protože tyto postupy mohou překonat tu eh, časovou bariéru a společně s paktem stabilitu a, stability a růstu umožní přijmout opatření, které budou brát v úvahu hospodářskou situaci. V tomto smyslu nemůžeme říci, že až tolik nesouhlasíme, ale komise nyní pos- přistoupila k postupu nadměrného skotku a je to problém. A co vidím v Německu, a tím trpím také já, že nová vláda dělá e, daňové škrty hm, a to bude problém v budoucnosti. Oni tím nefinancují pěkné investice. E, do infrastruktury a tak dále. Já jsem proto rád, že komise se snaží vyvážit hospodářskou politiku. A co se týče nadměrných schodků, diskutovali jste o tom, že je to příliš intervencionistické. Já k tomu řeknu jen tolik, že toto v praxi nefunguje jenom k tomu, aby byl omezen schodek, když současně nediskutujeme o přebytku. Toto by byl jednostranný pohled. Pan Sekluna zmínil podobnou záležitost, když hovořil o umírněné mzdové politice s tím, že by se měla tam odrážet úroveň produktivity. Samozřejmě s tím souhlasím, vývoj mest by měl být v souladu s inflací i růstem produktivity, ale v zemích jako Rakousko, Německo a Nizozemsko, kde byl nižší růst mest, než by toto odpovídalo a proto jsem byl kritický eh, k tomuto omezování růstu mest. V krizových situacích se totiž pak můžeme dostat do velkého rizika deflace, deflačního vývoje a já bych proto eh, rád hledal cestu, jak o tom diskutoval. To není klasická záležitost, kdy ti, kteří jsou blízko odborům, chtějí vyšší platy, zatímco ti, kteří jsou na straně zaměstnavatelů, chtějí tu umírněnost v mzdovém růstu. Eh, důležité je převzít obecnou společnou odpovědnost za společný trh a Myslím si, že bychom měli diskutovat na tomto místě více než klasicky, když jsme válčili, tyto klasické války eh, už jsou minulostí, nikdo nehovoří o nadměrném růstu měst, mest, to si nikdo ani nepřeje, ale zároveň bychom si měli dát pozor na deflační tlaky. Ještě bych zmínil, že zazněla řada cených poznámek. Souhlasím o zmínce o Číně, jako v odstavci 5. Domnívám se, že pozice Juanu Eh, jakožto měny číslo dvě a měnová politika Evropské centrální banky v tomto smyslu jsou na místě. Eh, právě proto jsem tam stanovil určité datum. Eh, tak to jsem tedy jemněji zdůraznil to, co jste naznačili vy. A obecně s tím souhlasím s tou zmínkou. Něco tady zvoní, říká řečník. A k daňové soutěži. Já si myslím, že tady by měla proběhnout skutečně vážně míněná diskuse. Domnívám se, že soutěž je nejsilnější, když probíhá mezi společnostmi v ekonomice, pak vytváří blaho. Ale eh, jak jsme se v Německu poučili z takzvané odnux politik, a dalších, eh, když chcete mít trh a zároveň hospodářskou soutěž, eh, která by přinesla přínos všem, potřebujete současně také stát, který je schopen stanovovat limity a řídit. Avšak pokud regulace ze strany státu eh, se dostává do soutěže, do konkurence, eh, nemusí to být všude negativní, ale pokud se dostaneme do oblasti jako daně kde eh, lze prostě eh, obejít pravidla tím, že se legálně přestěhujeme do jiné země, eh, tak může pak probíhat přes hranice tvrdá hospodářská soutěž daňových sazeb. Toto je proti principu tržní ekonomiky, která potřebuje stát k tomu, aby nabídl určitý rámec pro fungování trhu. A já se tedy domnívám, že v Evropě jsme v současné době v situaci, kdy v oblasti zdanění se setkáváme se škodlivou daňovou soutěží. A to ukazuje také Hans Werner Zint, který eh, patří k největším zastáncům neoliberalismu v Německu Eh, který říká, že toto je už příliš a nemůže to takto pokračovat. Měli bychom se tedy vyhnout klasické diskuse eh, mezi zastánci vyšších daní na straně jedné a nižších daní na straně druhé. Musíme brát v úvahu suverenitu lidí, kteří by měli eh, být Eh, mít možnost podílet se na stanovení výše daní a měl by fungovat trh, ale zároveň také regulační rámec eh, určité harmonie. Já bych chtěl poděkovat za vaše cené poznámky a připomínky. Myslím, že se můžeme těšit na velmi zajímavou a důležitou zprávu. Děkuji, říká předsedající, a termín pro podání pozměňovacích návrhů 8. prosince, 11. Eh, ledna pro zvážení. Tam bude naslyšení doporučení také komise a 26. Eh, ledna se bude hlasovat. Ehm, a zbývá nám ještě zpráva paní Velc. Tady se vyměníme a eh, pan kolega bude předsedat. Paní předsedkyně, já budu jak stručná, tak naprosto přesvědčivá, takže doufám, že nebude nutná dlouhá rozprava. Eh, a navíc jde pouze o úvodní výměnu názoru. Ehm, myslím si, že nebudeme potřebovat mnoho času. Moje e, zpráva se týká výroční zprávy o politice hospodářské soutěže, e, k níž se Evropský parlament tradičně vyjadřuje každoročně hlavním zájmem letošní zprávy eh, je eh, pomoc v oblasti obnovy a pomoci podnikům eh, státní pomocí, ale věnuje se také dalším aspektům. Jednak záležitost procesní. Připravila jsem si velmi stručný základní text, který by měl být základem pro další diskusy. Já chci vyzvat všechny kolegy k předložení pozměňovacích návrhů, aby se text rozšířil. Já už jsem se sešla se stínovými zpravodaji a panuje tam velká schoda v tématech, která eh, bychom měli ve zprávě pojednat. Ehm, tak eh, prosím, neberte tento text jako definitivní stanovisko. A za druhé, Jedna z věcí, na níž jsme se shodli, je, že musíme zdůraznit úlohu Evropského parlamentu v oblasti politiky hospodářské soutěže, protože toto je téměř výlučná doména Evropské komise. A e, jakožto zástupci e, lidu, obyvatel, e, bychom se měli také vyjadřovat k tomu, jak se tato politika utváří. Nemáme k tomu mnoho formálních nástrojů, ale minimum, co bychom očekávali, by bylo, aby Evropská komise podávala Evropskému parlamentu zprávy, reagovala na naše doporučení a vysvětlovala nám v případě, že třeba se podle našich doporučení nezařídila. Toto patří k horizontálním požadavkům. Co se týče státní pomoci, což je hlavní téma, pravidla pro státní podporu eh, z hlediska eh, hospodářské soutěže byla využívána jakožto eh, ekvivalent federálních nástrojů americké vlády při řešení krize, a to nejenom jako nástroj pro finanční injekce podnikům, které mají problémy, ale také nepřímo jako finanční nástroj. A myslím si, že toto bychom měli mít na paměti, až budeme hodnotit celý postup. Samozřejmě, všichni se asi shodneme na tom, že vládní zásahy byly do značné míry nezbytné, ale můžeme e, diskutovat o hladině a intenzitě této intervence. Bylo to do značné místě jas, míry jasné. Z hlediska veřejného schodku ve veřejných rozpočtech já si myslím, eh, že toto bylo velmi důležité i při, při předchozí diskusi o úrovni zadluženosti, tam jsem přišla až na konec diskuse, ale myslím si, že je nezbytné velmi důkladně zhodnotit, na co se finance vynakládají a nejenom to, zda eh, toto bylo v souladu eh, s efektivností těch opatření zvláště e, takzvané ekologické obnovy. To je velice důležité, protože řada té státní podpory, která byla poskytnuta, e, odkazovala na potřebu radikálního přesunu směrem k trvalé udržitelné výrobě, trvalé udržitelné ekonomice. Zajímalo by mě, zda skutečně tento radikální posun nastal na základě té státní podpory. Tady jsou otazníky a sama bych byla velmi opatrná alespoň pro zatím. A další otázka, kterou musíme zdůraznit, eh, je skutečnost, že jde o dočasnou situaci. A ačkoliv vidíme už první známky oživení, čekají nás ještě zásadní problémy a současně je možná příliš snadné pro některé programy státní podpory Ehm, aby se staly trvalými. A já myslím, že musíme již nyní uvažovat o strategiích ukončení e, e, a hledat moment správný časový okamžik, kdy nastane. A další důležité téma, které se tady objevuje, je politika proti monopolní, tedy tresty kartelům, tresty za narušování hospodářské soutěže. V tomto smyslu si eh, Evropská komise zvykla eh, uvalovat vysoké pokuty, které mají mít odstrašující účinek, což je v pořádku. My chceme jasně vystupovat eh, proti narušování hospodářské soutěže. Ale zároveň bychom měli zvážit, zda třeba nástroje Evropské komise by nemohly být nějak promyšlenější například základ pro vypočítání pokuty, zda je správný. Měli bychom zvážit, zda některé eh, společnosti, které třeba vynaložily velké úsilí, aby se vyhnuli narušení hospodářské soutěže, mají programy, které eh, je o to, to odrazují, dodržují tyto programy. Měli bychom možná také zvážit otázku odpovědnosti jednotlivců. Já myslím, že z právního hlediska je to velmi komplikované, ale myslím si, že eh, Evropský parlament by v tomto smyslu měl vydat jasný signál. A nakonec, e, zatím jsem vynechala některé otázky, které tu e, dali, e, například požadavek na možnost šetření. Vzhledem k tomu, že jde i o politickou otázku, tak bych doporučila toto prosadit na březnovém plenárce protože tam eh, bude probíhat nařízení o eh, blokové výjimce, například pro motorová vozidla a další v květnu. Pokud chceme mít tedy nějaký dopad, měli bychom své stanovisko přijmout co nejrychleji. Vím, že i další výbory se chtějí podílet na té práci, chtějí být konzultovány, ale domnívám se, že by mělo být možné se dohodnout na postupu, který umožní zmíněným výborům eh, zapojit se do celého postupu a my pak můžeme zaručit, že vezmeme jejich pozměňovací návrhy v úvahu. A myslím, že to je ode mě všechno pro tuto chvíli. Děkuji. Um, Děkujeme paní zpravodajce a poprosíme za EPP pana Švapa stínového zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj naší skupiny eh, bych chtěl paní Infeld poděkovat za velmi dobrou spolupráci a za dobrou přípravu dnešní diskuze. Ano, skutečně plně s ní souhlasím v tom, eh, že eh, prostorová omezenost té zprávy Eh, z vlastní iniciativy vede k tomu, že další otázky pro další rozvoj evropského jednotného trhu a hospodářské soutěže mohou být zmíněny pouze stručně a já toho lituji nejenom v souvislosti s tím, že rok 2008 byl rokem, kde státní intervence do hospodářské soutěže byly největší, také v souvislosti ale také je tady ta souvislost Lisabonské smlouvy, která teď vstoupila v platnost a tím pádem Evropský parlament má největší větší pravomoce při spolurozhodování, eh, nejen eh, tedy v souvislosti se smlouvou 81 82. Nechci hovořit příliš dlouho, chci být stručný a myslím si, že my jako Evropský parlament, po té, co jsme eh, některé věci už v té zprávě museli eh, sepsat, tak Navzdory problémům, které byly v členských státech, bychom tyto věci neměli podceňovat a měli bychom se snažit konstruktivně napomáhat politice, komise, měli bychom ji podporovat a v některých případech můžeme klidně zmínit, že chceme nějaká vylepšení a diskutoval jsem také s panem Moso z komise a tam jsem zaznamenal, že komise je k tomu ochotná. Mám nějaké pozměňovací návrhy, ty už jsem naformuloval a chtěl bych se tady zaměřit jednak na to, aby to, co už Evropský parlament schválil, například bod 18 zprávy, tam bych chtěla, aby to bylo trochu zřetelnější nebo sebevědomější. Eh, bylo to eh, ke zprávě pana Sančese eh, preceder a k tomu byl ještě pan Léne. Já bych chtěl navrhnout, abychom určité podrobnosti z té oblasti, kterou tady paní zpravodajka zmínila naposledy, to je ta spolupráce orgánů v oblasti soutěže a abychom tady měli také některé věci, které se týkají započetí nějakých kartelních procesů. My tady máme určité posměvací návrhy za naši frakci, ale u všech těch věcí, které tady zmínila eh, paní Intfeld, eh, pokud jde o sector inquiries a o tyto věci, které už byly provedeny, nebo ty věci, které ještě mají být v této oblasti eh, provedeny, chci ten, tu zprávu podpořit. Také jsme samozřejmě hovořili, nebo má, jsme na podobné línii jako zelení, takže si myslím, že eh, to je dobré, ale nakonec musíme sledovat, co z této jednoty udělá komise, takže by bylo dobré, kdyby tady bylo nějaké expertní slyšení a jako stínový zpravodaj výboru pro vnitřní trh. Musím říct, že 9.12. budeme muset předložit posměvací návrhy, ale snad to nějak zvládneme. Ta zpráva eh, bude v pravý čas předložena a to je dobře. Děkuji. Um, Děkujeme, pane Švábe, a nyní poprosíme pana Sancheze za SND skupinu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych rovněž na úvod poděkoval zpravodajce za její práci. Je to nesmírně užitečný dokument, je to nesmírně kvalitní pracovní základ, ze kterého můžeme vycházet. To znamená, v této oblasti politiky hospodářské soutěže za rok 2008. Zpráva je velice kvalitním dokumentem pro ty, kteří chtějí vidět konkrétní kroky, to znamená rok 2009, 2010, to budou trochu jiné záležitosti, které budeme, o kterých budeme muset diskutovat v odlišném kontextu nebo z, z jiného hlediska. Nesmíme zde přetěžovat ehm, komisi neustálými zprávami, jak víme, tak ehm, komise má standardní výroční zprávu o standardní záležitostech, které pokrývají tyto oblasti a specifická zpráva by se měla dotýkat pouze opravdu nejdůležitějších, nejzásadnějších bodů pro dané období. Parlament musí být zapojen s ohledem na legitimitu, demokratickou rovnováhu a ostatní ehm, prvky v této oblasti, protože politika hospodářské soutěže je propojená s interním trhem, to znamená, dotýká se spolurozhodování v této oblasti. Dále je to, jsou to jiné politiky, ve kterých je Evropský parlament zapojen v rámci spolurozhodování a proto je důležité, abychom byli zapojeni. V oblasti politiky hospodářské soutěže hrajeme nesmírně důležitou roli. Finanční krize neznamená to, že hospodářská soutěž, že bychom na ní zapomněli, to vůbec neznamená to, že by byla, měla být eh, zapojena do všech našich aktivit, protože se snažíme obnovit stabilitu. Právě proto všechny kroky v této oblasti musí vést k tomu, abychom neohrozili stabilitu, ekonomickou stabilitu, protože politika hospodářské soutěže by nám měla naopak pomoci překonat finanční problémy, finanční krize, nastolit opět stabilní trhy, čili stabilita, to je to klíčové slovo, po kterém voláme. Ovšem, je zde ještě jiné hledisko, morální riziko. Ne, že bychom o tom měli hovořit nebo přímo v této zprávě, ale máme zde určitá opatření. Opatření, která nejsou adekvátní v současném okamžiku. To znamená opatření, které zabývají nějakými nadměrnými kompenzacemi, nadměrnými platbami. Zdá se, že naše stanovisko je agresivní s ohledem na finanční instituce. Ovšem je to něco, co by mělo fungovat na trhu, nebo na základě čeho by mohl trh fungovat, což je nesmírně důležité pro naše občany. Nesmírně důležitá kapitola této zprávy je kapitola, která se zabývá spotřebiteli, a kartely. To je velice důležitá kapitola, tu bychom měli zúraznit. Velice jasně vidíme to, že tyto kartelové dohody mají obrovský negativní dopad na hospodářský rozvoj a poté samozřejmě následné, následný dopad na spotřebitele. A to jasně poukazuje na to, že systém hospodářské soutěže funguje. V rámci Bílé knihy se snažíme zachovat nebo udržet to, co už jsme na půdě Evropského parlamentu, čeho jsme dosáhli. Podíváme-li se na rozpravu, která probíhala v posledním období, myslíme si, že je dobré, potřebné, abychom měli spolurozhodování v této oblasti, tak abychom opravdu um, zamezili těm excesům, které jsme viděli v americkém systému. Ovšem, nemělo by nám to zároveň zabránit v efektivních opatření, které budou chránit naše občany, naše podniky, naše spotřebitele. Je zde ještě jeden prvek, o kterém se domníváme, že je nesmírně pozitivní, a to je propojení této politiky s energetickým balíčkem. To jsme viděli, jsme tuto potřebu v roce 2008 a proto si myslíme, že, nebo Myslíme si, že bychom měli nahlížet pozitivním způsobem na toto propojení, jakože na různá šetření, která byla provedena v tomto ohledu. Nyní dovolte několik konkrétních prvků, především pro oblast automobilového průmyslu. Byla bylo to nařízení eh, pro automobilový průmysl, který je revidován. Evropský parlament eh, tomu musí věnovat mnohem větší pozornost. V současné době ovšem ještě probíhá krizové období a právě proto rozhodnutí pro toto odvětví by měla přijít v pravý čas. My v Evropském parlamentu musíme zajistit to, že přispějeme k vyřešení problému automobilového sektoru. Dále jsou to pokuty. To je oblast, kterou musíme ještě promyslet. Ty představují součást politiky hospodářské soutěže, je to nesmírně pokročilý, nesmírně sofistikovaný nástroj, který máme k dispozici. Nejde o nějakou politiku cukru a byče, přece není cílem vybrat si jenom jednu možnost. Musíme mít, musíme mít eh, možnost zvolit si obě tyto, oba tyto dva prvky. Samozřejmě, že potřebujeme vhodné ostrašovací, ostrašující politiky v této oblasti, ale nějaké excesivní pokuty by byly kontraproduktivní musíme bojovat proti negativnímu dopadu této politiky, aby to nemělo negativní dopad na podniky a na občany, protože pokud je zde mnohem více, mm, proto by mohlo dojít k tlaku na inflaci a právě proto by politika hospodářské soutěže měla mít tyto nástroje, které fungují jako ostrašující nástroje. Ve zprávě bychom neměli spochybňovat to, že pokuty by mohly mít dopad na základní práva, lidská práva, musíme postupovat nesmírně opatrně, tak abychom posílili legitimitu v um, politiky hospodářské soutěže a ne, nespochybňovali to. Pokud je o státní pomoc, ta by měla být vyvážená, protože se zdá, že jste, vidíme zde takovou tendenci spíše průřezové státní pomoci, vidíme určité uh, trendy, obecný trend redukování v této oblasti. A poslední bod. Rád budu spolupracovat s panem zpravodajem i ostatními stínovými zpravodaji na dopracování této oblasti. Vyslechl jsem si paní zpravodajku velice pozorně a doufám, že závěrečný výsledek bude kvalitní. Děkujeme panu Sanče Děkuji pane Sanchezi a nyní pan Lambert za zelené. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval Sofii za kvalitní zprávu a zároveň tu atmosféru, ve které si vytvořila tuto zprávu, protože nejde o nějaké zvažování, uvažování o minulosti, ale spíše o cestě do budoucna. To je jediný způsob, jak bychom měli fungovat. Čili první věc. Když hovoříme o zapojení Evropského parlamentu do větší míry, než tomu bylo do současnosti, tak před námi léží nová příležitost. Joachim Almunia, nový designovaný komisář, se nám představí našemu výboru, vystoupí zde a my bychom měli využít této příležitosti a požádat o určité tak aby On už samozřejmě jsme viděli, že ten jeho postoj byl správný, pokud jde o kontakt s parlamentem, ovšem chceme, aby ve své nové funkci postupoval tímto způsobem. Víme, že je zde mnoho různých tradic, různých generálních ředitelství na komisi, pokud jde o hospodářskou soutěž, hm, tak to oni se zatím ještě nezapojili nebo neoslovili nás, ale příchod pana Almuny možná bude znamenat takovou zásadní změnu a toho bychom měli využít. Několik bodů já se omlouvám, Sofie, ty už jsi to všechno vyslechla, ale ostatní kolegové ne. Státní pomoc. Souhlasíme s většinou toho, co bylo řečeno. Jediná věc, proti které chceme bojovat, je to, aby státní pomoc nebyla prezentována pouze černě, negativně. Přece ta nám pomohla v, v depresi, v ekonomickém poklesu a před několika, například 30 mm, lety Airbus se zrodil díky státní pomoci, nyní je samostatný, ovšem bez státní pomoci by se nikdy nebyl zrodil. Čili je, jde spíš o nějaký tón, který tomu udělíme, a ne o podstatu. Exit strategie, ano. Ty by měly být definovány v současnosti, to znamená nějaké hm, strategie, které jediná věc, o kterou bych chtěl poprosit, aby to bylo nějak harmonizováno. To znamená, vlády se rozhodnou ohledně své strategie, ale alespoň se sociálními partnery by měly nadefinovat tyto strategie to znamená odbory a zaměstnanci, zaměstnavatele a tak dále, aby teda to byly strategie, které budou akceptovatelné. Pokud jde o antitrustové politiky, souhlasím s tím, že bychom měli proskoumat jiné možnosti, nejenom pokuty, Individuální odpovědnost, ano. Ovšem, ta by neměla znamenat to, že podniky budou zlevovat z procesu správných pravidel a tak dále. Stoprocentní zabezpečení nikdy neexistuje, to víme, ale je na jejich bedrech, aby se eh, pracovníci chovali správným způsobem. Jedna z možností pokud jsou například eh, i určit, určit té věci v oblasti veřejných nabídek, podmínek v této oblasti. Například Microsoft, to mě ještě pořád trápí, který je jedním z dodavatelů EU, i když ho považujeme za jednoho mm, vlastně ze společnosti, která se chová nejhůře v oblasti korporátní etiky a tak dále a um, dostal pokutu jed, v hodnotě jedné miliardy, pokud jde o finanční záležitosti. To si myslím, že ne, neznamená nějaký, nějakou, nějaký veliký dopad, to, že se nemůžou zapojit do nějaké veřejné soutěže, ale spíše je to symbolická záležitost pro oči veřejnosti. To bychom měli ovšem ovšem rovněž mít na zřeteli. Pokud je o sektorové politiky, o tom už jsem se zmínil, nebudu teda hovořit o nich konkrétně, ovšem možná bychom to měli trošku zkonkretizovat na papíře. Na schůzce se, se stínovými zpravodaji Tedy politiky v oblasti hospodářské soutěže, my bychom tam chtěli do toho v tom zachovat zájmy malých a středně velkých podniků, protože oni bohužel na ně dopadá nekalá konkurence, to nám hovoří spotřebitelé a my vidíme, že v podstatě je to taková páteř naší ekonomiky, všichni je tak vnímáme a mělo by to tak zůstat a proto bychom měli posílit jejich postavení společně s ostatními politickými skupinami. No a dále je to asi nejkontroverznější oblast a to je daňová hospodářská soutěž. O tom jsme hovořili hodně v poslední době, když se cítím možnost konsenzu. Nechceme, aby zde byla tato neférová konkurence v této oblasti hospodářské, um, soutěž, hospodářské, hospodářská soutěž negativní. Ano, o tom už hovořil kolega CCCTB, to je další oblast, o které bychom mohli nalézt konsenzu. Daňová hospodářská soutěž by mohla i zkreslovat trh. My to samozřejmě nechceme. My chceme, aby státy mm, byly konkurenceschopné, aby byly efektivní souhlasíme s tím, pokud, řekněme, využívají své zdroje tyto státy kvalitním způsobem, měly být odměněny, ale zároveň chceme, aby mohly být konkurenceschopní na základě nabídky, hodnoty, se kterou přichází. Toto vidíme jako tu nejlepší konkurenci či hospodářskou soutěž a ne nějakou soutěž pouze v oblasti daní. To je jediná věc, o které jsem se chtěl zmínit a ještě jednou opravdu vítám konstruktivní přístup zpravodajky a některé naše pozměňovací návrhy samozřejmě předložíme, co možná nejdříve. Děkujeme. Děkujeme, pane Lambere. A nyní paní Ferrera. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. I já bych chtěla poblahopřát panu zpravodaj, paní zpravodajce ke kvalitě eh, této eh, zprávy. Eh, a Snažíme se zdůraznit jenom několik otázek. Jednak k bodu 10, odstavci 10. Vidíme tady určité zjednodušení, přílišné zjednodušení, když se navrhuje, že jednotný evropský záchranný fond, eh, to si žádá mm, novou formulaci. V této chvíli se objevují Eh, konkrétní návrhy k tomu krizovému fondu nebo něčemu podobnému. Eh, a myslím si, že na tomto místě bychom mohli samozřejmě sdílet ten celkový záměr, ale eh, cestu k jeho dosažení bychom změnili, protože tato formulace není dostatečně přesvědčivá. Doporučuji tedy přeformulovat například v souvislosti s Lerozierovou zprávou abychom mohli ve, lépe specifikovat záměry parlamentu. A k odstavci 12 mám své pochybnosti o tom, zda můžeme takto jasně sdělit, že Evropská unie již vyšla z recese Eh, já si myslím, že řada členských států se potýká ještě s velmi vážnými problémy a chci eh, proto zdůraznit eh, nutnost řešit vnitřní rozdíly a také rozdílný přístup, který se objevil i během krize. Ty rozdíly se prohloubily během krize a myslím si, že Evropská unie musí ještě jednou eh, zvážit svoji schopnost růst harmonickým způsobem a nikoli prohlubováním rozdílu. A jedna záležitost tady zmíněna není vůbec, eh, my už jsme ji zmínili v předchozích zprávách, a to je diskuse mezi poslanci parlamentu z různých frakcí. Otázka zní, zda bychom toto měli zdůraznit také ve zprávě z vlastní iniciativy a je to situace stážistů, v některých podnicích, kdy řada podniků využívá stážisty jakožto neplacenou pracovní sílu a máme také určité formáty, které v rámci Evropy eh, konkurují tímto způsobem, že mají 80 pracovních sil eh, právě formou těchto stážistů, tedy neplacené pracovní síly. Na jednu stranu eh, ty, toto musíme podporovat, ale zároveň toto řešit jako problém, protože se to stává běžnou praxí. K odstavci 19 Chápu, že existují pravidla a ti, kteří pravidla nedodržují, si zaslouží trest. To je v pořádku, nechápu, jak bychom mohli oce- ale jak ocenit ty, kteří se chovají správně to neznamená, že bychom neměli brát v úvahu nějakou pověst té firmy, ale důležité je také uvažovat o jeho vystupování v dlouhodobě, eh, protože tato formulace u mě vyvolává určité pochybnosti. Nedovedu si představit, jak pochválit ty podniky, které se chovají lépe než ostatní. Ono je to formulováno trošku zvláštně. A co se týče těch trestů, finančních sankcí, pokud Souhlasím. Eh, souhlasím s vaším eh, ústním vysvětlením, ale myslím si, že formulace těchto odstavců, zvláště odstavce 22, vyvolává pochybnosti. Zvláště když si to pročtete podrobně, eh, nevíme přesně, jakým směrem ten návrh jde. Co se týče sektorálních šetření, Eh, myslím si, že bychom neměli takto eh, říci přesně, které sektory tímto chceme řešit, ale možná eh, bychom mohli zvažovat určité horizontální průmyslové pokyny, které by měly být výsledkem těchto hodnocení jednotlivých sektorálních hodnocení, odvětvových hodnocení, šetření. Já si myslím, že některé tyto záležitosti mají běžný charakter, protože horizontální přístup, který eh, přišel, objevoval se, eh, obsahuje řadu nacionalistických přístupů ehm, a domnívám se, že tedy horizontální ehm, přístup by se měl vztahovat na jednotlivá odvětví průmyslu a ehm, mělo by se to řešit teprve, eh, pokud eh, vzniknou nějaké nacionalistické politiky nebo protekcionistické politiky, abychom vyřešili eh, tento problém, abychom vyřešili absenci evropského myšlení a evropského hodnocení. Ale kromě těchto drobných poznámek, musím říci, že zpráva obsahuje velmi pozitivní aspekty, zvláště posílení úlohy Evropského parlamentu a řadu dalších aspektů, které už tady byly zmíněny eh, mými předřečníky a to vše eh, je příslibem, že půjde o velmi zajímavou zprávu. Děkuji, pan Epping. Můžete prosím být stručný? Eh, Budu se snažit být stručný. Do velké míry souhlasím se s touto zprávou a já si myslím, že je to dobré, když se provede nějaký nezávislý přeskum o tom, jak se vydávají státní podpory, protože byly určité banky, které musely dokonce stáhnout zpět své instituce, ING a tak dále. A jenčí tedy. Takže Tady je potřeba osvětlit všechny souvislosti a podrobně se na to podívat. Potom pokud jde o kartelové právo, tak tady vzniká dojem, že komise je zároveň e, vyšetřovatelem a zároveň potom také vykonavatelem té sankce. Tady odkazuji na, věci Intel, na věc Intel. A to je také potřeba přeskoumat. Když se podíváme na nástroje, které jsou k dispozici v rámci politiky oblasti hospodářské soutěže, jako například nejrůznější pokuty, které jsou velice vysoké, tak eh, si myslím, že jsou tady ještě i jiné možnosti, například nějaká opatření proti jednotlivcům, kteří uzavírají takové dohody Protože když uložíte tomu podniku nějakou finanční pokutu, tak ho postihnete jako celý, celý ten podnik. A tady je možná lepší soustředit se spíše na jednotlivce, na jednotlivé osoby, jako to dělají například Spojené státy. A potom se donívám, že musíme myslet na malé a střední podniky. Já sám jsem pracoval sedm let v komisi a musím říci, že Politika hospodářské soutěže je věcí příslušného komisaře, ale vlastně se o tom v komisi jako takové nikdy nediskutuje. Tu a tam někdy vyzvou nějakou vládu, aby se vyjádřila k něčemu, ale v komisi kolegiu se vlastně nikdy nehovoří o politice hospodářské soutěže a přitom je to samozřejm, nebo je to považováno za určitou samozřejmost a přenechává se to tomu uh, zodpovědnému komisaři. Ve srovnání s tím, jiná generální ředitelství jsou v jiné situaci, o těch věcech se diskutuje na jiné úrovni. Uh, Toto konkrétní generální ředitelství je také velmi dobře personálně obsazeno a to také samozřejmě přispívá k tomu, že samotné komisi se o tom vůbec nediskutuje. Takže možná, že bychom mohli udělat nějaké slyšení obecně k politice hospodářské soutěže, jaká je situace, jakým směrem se chceme ubírat. Eh, a jak vám, pane Eppingu. Eh, my končíme po 12.30, eh, už, eh, tak požádám o stručnost. Nevím, já bych měla teď předsedat nějaké jiné schůzi na jiném místě. Budu tedy stručná. Panuje tady velký koncenzus, jenom velmi stručně k připomínkám, které tady padly ke klíčovým zásadám zprávy je eh, pohled do budoucnosti, tedy eh, uvažovat o formování politiky hospodářské soutěže s vyšší úlohou Evropského parlamentu